Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás všechny přivítal na zasedání výboru KOKOBU eh, rozpočtové kontroly, který zde oficiálně zahajuji. Všichni jste obdrželi program předem. Ptám se, jsou zde nějaké připomínky programu schůze? Eh, nevidím nikoho, Vy máte nějakou poznámku? Ne. Ne, paní Gresle, vítejte, nemá připomínky ani. Tak, hm, předpokládám program. Lze považovat za odsouhlasený. Dovolte ale, abych sem předložil pár návrhů. V 18 hodin jsme měli mít schůzi koordinátorů, ale místo toho se sejdeme na téma finančního nařízení. Ty, které, které to zajímá, tak vězte, že v 18 hodin finanční nařízení. Já nevím, zda to má být in kamera? Ne. Ne. Paní Gresle povede jednání této pracovní skupiny. A e, také na příští plenárce máme hlasovat o absolutoriu rady. A já mm, se ptám, zda byste ještě chtěli o tom diskutovat. E, pokud ano, tak tu diskuzi můžeme vést zítra v 11 hodin dopoledne a požádáme někoho z rady, aby přišel a e, řekl, jaký je názor stanovisko rady a vy se budete moci k tomu vyjádřit. Pokud ano, tak navrhuji změnu programu v tom smyslu, že zítra v 11 hodin budeme mít další eh, bod, který se bude týkat rady a požádáme i někoho eh, z rady, aby přišel a před námi obhajoval stanovisko rady. Pokud souhlasíte, tak tím jsme rozhodli. To je vše k programu. Dále oznámení předsedy. Kromě jazykového režimu podle eh, info Kokobu, tak k našemu politování nemáme dnes rumunštinu. Všichni tlumočníci onemocněli. Tak nám to aspoň bylo řečeno. tak ten, kdo jinak si myslel, že bude mít rumunštinu, tak bude muset přejít na jinou schůzi. Tato schůze se vysílá na internetu, mohou, budou vás vidět v celé Evropě, ne ve světě, tak pozor na slova. Tím jsme vyčerpali bod 2 a dostáváme se k bodu 3 programu Absolutorium 2010. Nejprve dovolte, abych dal slovo panu Fielnerovi, který je zpravodajem k tomuto tématu. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Musím říci, že to bylo velice obohacující si přečíst tu zprávu a jako vždycky eh, s podobnými dokumenty člověk si ale vždycky klade otázku, zdali se tam prezentuje hodně fakt, nebo naopak se eh, skrývá více fakt, než se odhaluje. A, mm, mm, takže eh, to je otázka tedy, eh, když si to člověk čte, jaké bylo rozhodnutí, co říci, co neříci a co zatím je. V tomto kontextu asi všichni si mohli materiál přečíst a vzít na vědomí informace v něm obsažené. Já bych eh, spíše chtěl ale si vyslechnout komisi, jak komise toto vidí, co ona k tomu má říci. A protože to by bylo pro nás zajímavé, eh, zjistit, co se rozhodli tam nezmínit. A možná eh, to budou věci, kde členové výboru budou mít řadu otázek a otazníků. Takže než budeme pokračovat, rád bych si vyslechl komisi. To je výborný nápad, říká pan eh, předseda, a tudíž dám slovo panu komisaři, panu Šemetovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Dovolte, abych vám přednesl eh, mm, syntézu naší zprávy výsledku řízení za rok 2010. Takže pokud jde o audit za rok 2010, eh, tak v podstatě eh, ta zpráva byla přijata s velkým skluzem, takže jste nemohli dostat tento dokument v čase, takže já eh, to budu stručně zde prezentovat a eh, dostanete ten materiál, budeme o tom diskutovat až v prosinci, až při absolutory. Je třeba eh, si uvědomit, že tato zpráva je důležitým nástrojem z odpovědnosti komise, kde komise mm, na sebe bere odpovědnost za správné řízení zdrojů a dosažení stanovených cílů, ale také v té zprávě prezentuje pokrok a aktivity mm, ve směru zlepšení E, řízení a vnitřní kontroly. Zaměřuje se na e, to, že jsme dostali tedy ujištění o řádné e, zprávě od různých tedy direktorátů a oddělení a i jsme vycházeli z jejich plánů a zpráv o činnosti. Všechny tyto zprávy činnosti dostává parlament, rada a účetní dvůr také i se zveřejňují na webovské stránce. Národní parlamenty e, jsou napojeny na tuto stránku rovněž. A všechny ty dokumenty dohromady e, v roce 2007 byly předmětem 17 výhrad e, ve srovnání se 20 v roce 2009. 15 výhrad eh, mm, již bylo z předchozích let a dvě úplně nové výhrady také ale byly předloženy. První se týká výhrady generálního ředitele pro eh, změnu klimatu eh, po poškození reputace z důvodu kybernetických útoků mezi listopadem 2010 a lednem 2011. Druhá nová výhrada se týká výhrady pana ředitele pro, eh, eh, pro eh, agentury pro kulturu vzdělávání vzhledem k míře chybovosti v příslušných programů pro kulturu a mládež. Ve světle pozitivních výsledků kontroly, tak 25 výhrad, které jsme obdrželi v minulém roce, jsme úspěšně napravili, vyřešili a tudíž byly zrušeny, staženy. Eh, rušení výhrad nelze si vykládat jako, že bychom snad eh, snížili úroveň eh, mm, řízení kvality a kontrol. Ne, tam, kde byly zrušeny, tak tam ta zpráva o činnosti poskytla nezbytné informace, které ukázaly, že tyto problémy byly efektivně řešeny přímo v terénu a ve většině případů i mm, to znamená, že jsme dostali konkrétní informace o tom, že míra chybovosti se významnou měrou snížila a že se posílily systémy kontrol a řízení. Opakující se výhrady se velice eh, dobře řešily a monitorovaly příslušnými odděleními a byly řešeny i na politické úrovni. A tato zpráva i vysvětluje, eh, jaké jsou ty příčiny chyb, hlavní příčiny zdroje chyb. A já bych zmínil tři z nich. Za prvé, musím zúraznit eh, že členské státy jsou zodpovědné za efektivní zprávu nebo řízení eh, finančních zdrojů EU ve smyslu sdíleného managementu a ve světle větších úkolů a odpovědnosti ve smyslu Lisabonské smlouvy, tak komise na ně apeluje, aby posilovali své systémy řízení a kontrol a především eh, v první úrovni Eh, eh, řízení a kontrol předtím, než se osvědčí eh, potvrzení o výplatě prostředků a než se to pošle na komisi. V roce 2010 jsme přerušili platby, řízení o platbách pro 20, pro, u 24,4 miliard euro a jakmile jsme dostali eh, podklady, že eh, te, ty systémy řízení a kontrol jsou nedostačující, tak jsme pozastavili řízení o platbách budeme posilovat naši e, roli dohledu a budeme apelovat na členské státy, aby řešili ty největší slabiny, které ještě existují v jejich systémech řízení a kontrol a aby systematicky i včas přerušovali platby, řízení o platbách a aby přistoupili k finančním korekcím tam, kde to bude nutné. Návrh komise o těch výročních prohlášeních eh, o řízení ve smyslu všech sdílených eh, eh, prostředků. A tak to je klíčovým dokumentem, který potvrzuje zodpovědnost členských států podle Lisabonské smlouvy. Já bych chtěl vyzvat tento parlament, aby podpořil náš návrh, aby členské státy státy anticipovali a používali tedy ten DAS, to ujištění nebo prohlášení o ujištění o správném řízení. Komise i uznává, jak je eh, problematické, aby eh, se vyznali koneční příjemci ve všech těch pravidlech. Proto jsme navrhli, abychom Eh, zjednodušili mm, ty eh, postupy a pravidla pro granty eh, pro naše tříleté programy a nyní se provádí to zjednodušení ve, prostřednictvím jednotlivé sektorové legislativy. jsme předložili i návrhy kontextu revize, novelizace finančního nařízení, tak abychom snížili chybovost, abychom přešli k těm nejjednodušším systémům, které se především budou, které budou především používat unitární ceny, paušální částky. Také jsme i přijali sdělení s ambiciozním návrhem zjednodušit řízení v oblasti vědy a výzkumu výzkumu. Minulý týden komise předložila návrhy, eh, které se týkají strukturálních akcí a politiky soudržnosti na období po roce 2013. Tyto návrhy obsahují celou řadu eh, prvků zjednodušení, především jednotné nařízení se společnými pravidly pro všechny strukturální fondy, ať je to rozvoj venkova a eh, fond pro rybolov. Za třetí, Eh, významný počet chyb eh, eh, by bylo možné eliminovat, kdybychom i zlepšili pravidla pro veřejné zakázky. Zelená kniha o novelizaci veřejných zakázek již byla předložena a obsahuje celou řadu možných aspektů, jak provést legislativní reformu s cílem zajistit, že smlouvy a peníze se budou vynakládat nejlepším způsobem společně s výsledky ekonomického hodnocení efektivity stávajících pravidel, eh, výsledky zelené knihy a připomínkové řízení budou základem pro naše reflexe o tom, jak ta pravidla pro veřejné zakázky lze modernizovat. Eh, akt o jednotném trhu také již eh, předjímá určité legislativní návrhy, které mají být přijaty do konce roku 2011. Komise apeluje na ostatní instituce a členské státy, aby využili tyto diskuze o budoucím nadcházejícím několika letem finančním rámci, aby zlepšili koncepci finančních eh, programů a aby i zlepšili mechanismy kontrol a řízení, tak aby se posílila efektivita, aby se zajistilo, že kontroly evropských výdajů zdrojů budou efektivní, proporcionální a finančně eh, účinné. A poslední řízení o absolutoriu jasně ukázalo, že členské státy musí se snažit a zlepšit svoji výkonnost eh, v rámci společného řízení. Také i se ale tam ukázalo, že dnes komise má malý vliv, má malé páky na členské státy, na ty, které nemají dostatečné systémy řízení a kontrol, které jsou tak nutné, aby se zajistila určitá úroveň zprávy e, finančních prostředků EU. Proto komise e, do balíčku e, o soudržnosti, který byl přijat minulý týden, zakomponovala takové ustanovení a to provést čisté finanční korekce, když se i v členském státu a v jejich systémech zjistí velké nedostatky. To znamená, že ta částka té finanční korekce nebude moci být převedena na jiné projekty, ale dostane se zpátky do evropského rozpočtu a nakonec bude odečtena od té finanční obálky, kterou ten dotčený členský stát dostal. Dámy a pánové, já jsem vás chtěl upozornit na celou řadu konkrétních návrhů a zdůraznit tak, k jakým eh, eh, zlepšením došlo v našem řízení. Eh, cílem je i doplnit úsilí, které jsme již zahájili v minulých letech, kdy jsme se snažili zlepšit zprávu evropských finančních prostředků a to již přineslo tehdy své ovoce pozitivní trendy eh, při snižování chybovosti pokryčovaly V minulém roce poprvé eh, účetní dvůr dospěl k závěru, že ta Eh, chybovost byla 2 až 5 eh, vůči rozpočtu a zároveň i účetní dvůr zhodnotil kvalitu našich výračních zpráv. Podle něj se kvalita našich zpráv zlepšila. Akce, které vyplývají z této naší zprávy, nyní se implementují na úrovni komise ještě pro stávající programovací období. Také i se převádí do konkrétních opatření, které e, se navrhují a e, které budou základem pro ten nadcházející několik lety finanční rámec. Já doufám, že nás budete podporovat v tomto přístupu a e, že ty, ta konkrétní opatření budou převedena do konkrétních legislativních návrhů, o kterých se jedná v Radě. A nyní eh, interní audit, který byl proveden v roce 2010. Eh, k tomu jste právě obdrželi materiál a já jsem ochoten o tom s vámi dále diskutovat eh, někdy příště, až opět přijdu na váš výbor. Tato zpráva informuje orgán oprávněný udělovat absolutorium o, správ, o práci, kterou odvedl interní auditor v komisi v roce 2010 a zároveň zmiňuje kroky, které byly učiněny na základě doporučení. Všechna doporučení byla přijata a zároveň jsme se snažili naplnit veškerá doporučení. Provedli jsme Eh, řízení týkající se zlepšování eh, řízení kvality a zjistilo se, že IAS, systém, který existuje už 10 let, dosáhl eh, dobré stupně vývoje. Zároveň jsme vyhlásili strategické plánování v úzké spolupráci s interním auditorem. Hlavní závěry a doporučení IAS, interního auditora, eh, se týkají řízení. Tam bylo zdůrazněno, že není dostatečná odpovědnost a eh, předcházení podvodům. A bylo doporučeno komisi, aby komise eh, zaktualizovala svoji strategii proti podvodům. Dále auditor doporučil, aby eh, existoval orgán, který by měl na starost bezpečnostní strategii komise a aby tato strategie odpovídala eh, vnitřním cílům komise. Vnitřní auditor identifikoval některé nedostatky ve strategickém plánování a doporučil, aby existovaly strategické plány delší než na jeden rok, které by doplňovaly celkovou strategii. Tak by se lépe koordinovaly aktivity mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Dodržování požadavku na platby. V této oblasti auditor poukázal na to, že Eh, některé časové lhuty v některých generálních ředitelstvích nebyly eh, efektivní a že se vždy nedodržovaly. Eh, komise připravila akční plány v reakci na tato doporučení. Dále komise přijala odpovídající kroky týkající se Eh, dalších problémů, na které auditor poukázal. Komise schválila sdělení týkající se eh, protipodvodové strategie, která plně odpovídá doporučení vnitřního auditora. Eh, toto sdělení má za cíl zlepšit strategii jednotlivých generálních ředitelství komise, zlepšit ochranu finančních zájmů a také podpořit některé iniciativy, jako je Evropský úřad proti podvodům a boj proti korupci v EU. Pokud jde o informační technologie, komise se domnívá, že nová struktura řízení IT, která byla zahájena v roce 2011, dobře reaguje na eh, předchozí doporučení týkající se IT. Komise je přesvědčena o tom, že to také povede k celkovému snížení Eh, počtu různých IT systémů v komisi a že to povede k úsporám. Komise zahájila celou řadu iniciativ, pokud jde o cílené audity v členských státech. Eh, snažili jsme se kontrolovat eh, navracení prostředků od příjemců strukturálních fondů, eh, které, eh, kteří dostali prostředky neoprávněně. A zároveň jsme kontrolovali auditní a kontrolní systémy. Akční plány byly eh, vypracovány a také implementovány na místech, kde byla identifikována největší rizika. Komise také učinila celou řadu opatření, pokud jde o spoždění plateb a kontrolní mechanismy. To se odráží také ve vyšetřovací práci evropského ombudsmana. Eh, takovéto otázky se berou v potaz ve chvíli, kdy se snažíme bojovat proti slabým místům a identifikovat rizika. Eh, to úče souvisí také s důležitým doporučením eh, interního auditora v této oblasti. Výbor pro postup auditu připomněl, že ještě některá doporučení nebyla implementována a byli, implement, a byly informováni také komisaři a celé kolegium. Nicméně celková implementace, úroveň celkové implementace byla eh, pozitivní a dobrá. Eh, děkuji za vaši pozornost a těším se na další diskusy. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Je zde někdo, kdo by chtěl položit nějaké otázky komisaři, kromě zpravodaje? Pane zpravodaji, chcete hovořit jako první? He should. The most senior member of the committee Takže nejstarší člen komise? Ne, nikoli, takže zpravodaj. A děkuji. Pane předsedo, děkuji také za dobrou prezentaci komisaře Šemety. Chtěl bych to říct následujícím způsobem. Chtěl bych eh, v některých částech jít trochu hlouběji. A také jsou zde některé věci, které jsem eh, nepochopil, když jsem si přečetl zprávu. Doufám, že to komisař vysvětlí. Zpráva o shrnutí eh, přichází s některými otázkami. A myslím si, že odpovědi na ně by mohly být velice vhodné při dalším absolutoriu. Když jsem si to četl, to, co mi připadalo nejzajímavější, bylo, byla ta kapitola o eh, interním auditorovi. Interní auditor poprvé v květnu tohoto roku vydal eh, celkové stanovisko. Je to velice důležitá služba v komisi a odvádí nesmírně důležitou práci. A tak by mě zajímalo, jaká je přidaná hodnota tohoto celkového auditorského postoje. A také by mě znamenalo, zajímalo, jaký je rozsah jestli se soustředí pouze na úroveň komise, nebo jestli kontroluje také implementaci v členských státech. A také by mě zajímalo, jaký byl konečný verdikt protože to by nám určitě řeklo něco o tom, eh, zda stojí za to tento nástroj používat i v minulosti. Toto stanovisko, celkové stanovisko auditu. A um, myslím, že jazyk tohoto dokumentu je na některých místech docela zajímavý. To se týká také části uh, interního auditora, stránky 4 tam se poukázá na to, že v roce 2010 komise eh, zavedla eh, kontrolu rizika a eh, vnitřní kontroly, které mají za cíl kontrolovat odpovídající využívání finančních prostředků. Zároveň se zde hovoří o chybovosti a o postoji některých eh, generálních ředitelů. Já, když si to eh, čtu, tak by mě zajímalo, jaké jsou ty připomínky generálních ředitelů. Eh, víme, že to je něco, co není veřejného, nemůžeme si to přečíst. Nicméně je nesmírně důležité, abychom věděli, jaké tyto připomínky byly. Jaké připomínky se týkaly rizika při transakcích? Co bylo tím hlavním poselstvím vnitřního auditora? Pro nás je zásadní, abychom věděli, zda existuje skutečné riziko v řízení. A píše se zde tedy o těch připomínkách. Mě by zajímalo, jaký byl obsah těchto připomínek. A dále bych se chtěl podívat na otázku výhrad. Komisař správně řekl, že eh, počet výhrad se snížil eh, z 20 v roce 2009 na 17 a v roce 2010. Je zde 15 eh, těchto 17, 15 výhrad, které se opakují. Je jasné, že komisař Šemeta se velice angažovaně snaží hledat řešení ale je mi jasné, že každý jednotlivý komisař musí vzít tyto věci, považovat je za své. A mě by eh, zajímalo, jak je možné přesvědčit komisáře o tom, aby eh, to vzali za své a aby se skutečně snažili v budoucnosti vyhnout těmto opakujícím se výhradám, protože to je tak trochu problém. Eh, interní auditoři na to mohou mít ehm, nějaký názor na to, jakým způsobem by bylo možné přimět jednotlivé komisaře k tomu, aby cítili odpovědnost za odstraňování výhrad. A dále finanční korekce, to jsem úplně nepochopil, když jsem si přečetl dokument. Snažil jsem se porovnat zprávu o shodnutí eh, se závěrkou a je zde jedna věc, která je pro mě trochu složitá. Ve zprávě o schrnutí se říká, že 97 korekcí v oblasti soudržnosti bylo implementováno do, roc, do, do konce roku 2010, ale eh, v závěrce se říká, eh, že že do konce roku 2010 eh, bylo eh, skutečně provedeno pouze 58 korekcí. Takže zde jsou dvě různá čísla. Eh, ve zprávě o shrnutí se hovoří o 97%, ale v závěrce se hovoří o 58%. Takže to tak úplně nechápu. A v neposlední řadě chybovost v oblasti soudržnosti, myslím si, že k tomu se ještě vrátíme během tohoto absolutoria při dalších příležitostech, ale na stránce 19 zprávy o schnutí se hovoří o tom, že pro politiku soudržnosti došlo k výraznému nárůstu chybovosti v oblasti plateb. A je jasné, že komise na to poukazuje ve zprávě o schnutí a otevřenost je dobrá. My o tom budeme hovořit eh, s odpovídajícím ehm, komisařem v rámci absolutoria. Ale už teď při přípravě na to by bylo zajímavé slyšet od komisaře Šemety, proč je tak těžké pro generální ředitelství Regio snížit chybovost, eh, obzvláště když se to tak explicitně zmiňuje ve zprávě o schenutí. A ještě jenom jedna věc. Jak jsem řekl na začátku, je eh, důležité přečíst si tento dokument a pochopit, co to je za dokument. Je to určitá, určité schnutí eh, velkého objemu informací. Pokud jde o zprávu o schnutí, tak i o zprávu o vnitřních aktivitách. Jsou to zprávy, které představují management, nebo které vypracovává v podstatě management. Takže pro nás by bylo docela dobré, abychom měli ještě další pohled na celou věc. Samozřejmě můžeme si to přečíst a zhodnotit to, ale bylo by to docela dobré, pokud by eh, ještě někdo jiný pracoval na eh, podobné eh, věci, například účetní dvůr. A bylo by dobré vyslechnout si názor účetního dvora abychom věděli, jestli tyto zprávy skutečně dobře odráží situaci v oblasti managementu či řízení, anebo jestli se ta zpráva snaží skrýt více než to, co odhaluje. Nevím, jestli by bylo možné, aby účetní dvůr vypracoval takový eh, druhý názor, druhý postoj k této věci. v rámci nadcházejícího prohlášení, které uslyšíme příští eh, týden. Někdy si říkám, že by bylo lepší eh, připravit si to v švédštině. Možná by to ocenili i tlumočníci. Nicméně, eh, pro mě by bylo zkrátka zajímavé, aby účetní dvůr připravil hodnocení eh, této věci. Je to skutečně objektivní informace eh, nebo to skrývá více informací, než které nám to dává, tak abychom věděli, jak to správně můžeme zhodnotit. Takže eh, to byly mé otázky. Doufám, že je komisař zachytil, i když jsem se možná vyjádřil trochu chaoticky. Děkuji. A závěrem bych požádal Účetní dvůr, aby se k tomu vyjádřil. A teď má slovo pan Saci Dakis. Děkuji, pane předsedo. Z mé strany eh, bych eh, chtěl nejprve vyjádřit eh, poděkování panu Šemetovi za jeho slova. Když se na to podíváme, tak vidíme, že mnoho požadavků parlamentu z minulého roku bylo opravdu splněno. Především, když se podíváme na to, eh, kolik eh, plateb bylo eh, přerušeno. Je vidět, že tento nástroj se opravdu používá. A to potom vede k tomu, že tady přibývají špatná čísla pro členské státy, což je pro mě ovšem důkazem toho, že komise se dokáže prosadit a že jedná. Takže vám děkuji, protože myslím, že jdeme správnou cestou a teď musíme pouze pokračovat konzistentně, protože si dovedu představit, že některé členské státy se proti tomu asi vzepřou a mě by zajímalo, jak to hodnotíte. To, eh, jestli členské státy díky těm novým nástrojům, které používáte, eh, více eh, mají sklony k obstrukcím, a nebo jestli spíše s vámi konstruktivně spolupracují díky tomu, co děláte. Eh, děkuji. Vy jste 2,6 miliard euro v souvislosti s tím nástrojem nevys, nevyplatili, což ukazuje, že je to úspěch a také nové kontrolní systémy a jejich jasné hodnocení, protože to je to, co jsme po vás chtěli, teď probíhá a to vám děkujeme. Řekli jste, eh, že v oblasti regionální politiky 12 členských zemí má problematické kontrolní systémy, v oblasti, zaměstnanost, v oblasti zaměstnanosti je to 10 členských států, v oblasti Máre 4 a v Agri eh, jenom 3. Tady bych se připojil k tomu, co říkal Christopher Fjellner, tedy že oblast regionální politiky je i nadále vysoce problematická a musíme Eh, něco udělat. Především, když se podíváme na čísla v oblasti soudržnosti, eh, která jasně překračují 5 je to více než 5 plateb, nad kterými eh, se vznáší otazník, nebo kde tedy účetní dvůr to spochybnil, a to číslo bude pravděpodobně ještě stoupat. Chtěl bych eh, také poděkovat nám nebo poblahopřát nám, především panu předsedovi, za to, že roste počet členských států, eh, které předkládají eh, národní prohlášení na vysoké úrovni. To je také výsledek našeho úsilí. Teď už je to dá, také Dánsko, Nizozemsko, Německo, ale dokonce i Švédsko, kteří předkládají toto prohlášení. A to je vývoj, který považujeme za pozitivní. Chtěl bych se zeptat, proč souhrná zpráva nebyla spojena se zprávou interního auditu. Všichni zúčastnění jsou tady. A proč jste to nepředložili Evropskému parlamentu společně? Protože, jestli jsem to dobře pochopil, tak už to v kolegiu bylo schváleno. To byl také jeden z našich eh, starých požadavků. Chtěli jsme mít eh, nejenom souhrnou zprávu, ale i tu zprávu interního auditora, abychom to viděli v souvislostech. Zajímalo by mě, jak to vypadá eh, s informací nebo s informovaností komisařů? Často jsme hovořili o tom, že generální ředitelé by měli komisaře více informovat. Mě by zajímalo, jak to vypadá. Máte v tuto chvíli nějaké věci, kde je vidět, že to opravdu probíhá, že eh, je to jasně doloženo. A potom mě zajímalo, do jaké míry jsme pokročili, pokud jde o hodnotící eh, zprávu. Máte pro nás nějaké nové informace v této věci? Děkuji. Hlásí se ještě jeden řečník, řečnice, ale bohužel není v sále. Ne, je tady. Já nejsem ta eh, dáma, která chybí. Um, já už bych k otázkám kolegů toho připojil pouze málo. Eh, jsem eh, trochu smutný nad tím, že tady budeme mít pouze omezené prohlášení o spolehlivosti účetního dvora k práci komise pro rok 2010. My kolegové tady budou mít přesná čísla k tomu, jak to vypadá. A je to takový stav, který nás rozhodně neuspokojuje. Mě tedy rozhodně ne. A e, já jsem vzal na vědomí, že nejpravděpodobnější chyba v oblasti soudržnosti bude e, vyšší než 5%, což není o moc lepší než minulý rok, ale ani ne o moc e, horší. Takže jsem to přijal se smíšenými pocity a s kolegy v sociálně demokratické skupině jsme v minulosti se často setkávali s generálním ředitelem eh, pro eh, politické záležitosti, tedy s panem Ánerem. A ten na Reky představil kroky svého generálního ředitelství pro snížení chybovosti v této oblasti a jejich úsilí je opravdu velice působivé. Přál bych si, a pan Áner eh, souhlasil s tím, co jsme mu navrhovali, my jsme ho požádali, aby přišel do výboru pro rozpočtovou kontrolu a on s tím souhlasil. Měli bychom si ho tady vyslechnout, protože v oblasti politiky soudržnosti a to je křehký bod, achilova pata, eh, a měli bychom se nad tím zamyslet a rozpracovat ty kroky, které bychom měli přijmout. Ovšem znepokojilo mě, co prognostikoval, protože eh, říkal, že, tako, že ten vývoj má povahu určité křivky, která, nebo vlny, která nabývá a klesá, což znamená, že ty chyby budou zase přibývat, nebo alespoň on s tím počítá, což nás ovšem politicky rozhodně neuklidňuje. A mám k tomu jednu odbornou otázku na pana komisaře Šemetu, protože si nejsem jist, zda čísla přerušených programů v oblasti politiky soudržnosti jsou v souladu s touto chybovostí nebo ne, jestli si to vzájemně odpovídá. Čistě věcně je to tak, že eh, když nějaký program kvůli tomu, že tam nefungují kontrolní systémy managementu v členských státech, komise přeruší a náš výbor samozřejmě posuzal komisi, aby to udělala, myslím si, že zatím si také všichni stojíme, tak potom tam eh, nebudou přitékat žádné peníze a to znamená, že tam nemůžou vzniknout ani žádné chyby, nebo alespoň ne s eh, těmito penězi. Mě by zajímalo, jestli ta pětiprocentní chybovost v politice soudržnosti je započítána s těmito programy, anebo bez nich. Protože bez přerušených programů bychom museli vycházet z toho, že tam vlastně může být ještě mnohem větší číslo, větší kvóta a potom si musíme promluvit o tom, jakým způsobem tuto chybovost můžeme ještě více snižovat. Přerušení eh, operačních programů, to je velice důležité, to je něco, co bychom neměli rozhodně rušit. Tím spíš, že eh, tady samozřejmě velký eh, tlak, který je možno vyvíjet tímto způsobem na členské státy. A za druhé, Eh, generální ředitelství eh, pro kulturu až 7,4 eh, chybovosti u programu pro mládež, protože nejsou předkládány dostatečně kvalitní podklady nebo doklady, tak potom bych tedy opravdu apeloval na to, abychom se na to podívali velice, velice pečlivě, protože nepředkládá dostatečně kvalitní doklady, to může znamenat mnoho. Například v Düsseldorfu eh, tam jeden orgán eh, odmítá eh, takové věci, jenom když fotokopie není čitelná, nebo když je tam nějaká chyba v, v datumu, špatně napsaný datum. Takže to samozřejmě nemusí znamenat tak velký problém pro kvalitu, ale pokud by tady se nedostatečně zodpovídali z toho, co dělají s těmi finančními prostředky, tak potom by to bylo opravdu závažné. A pokud jde o ten akční plán, o kterém se hovoří v soukromém rozpočtu, pak bych si o něm chtěl opravdu seriózně promluvit. Závěrem. Dostaneme první eh, zprávu účetního dvora, eh, kde eh, tady bude takový ten nový systém, ne, kdy už nám nebude k dispozici takový ten starý systém semaforu červená, zelená, žlutá, tedy oranžová, ale budeme tam místo toho mít kvóta chyb, tedy chybovost, což je samozřejmě přesnější, ale je to méně přehledné. V prvním zprávě o absolutorium v tomto legislativním období jsme požadovali, aby ta zelená část stále rostla, to znamená chybovost neustále klesala a abychom potom se opravdu čím dál tím více blížili eh, Mm, velké spolehlivosti, ale já mám pocit, že v tomto případě to tak nebude. U této zprávě o absolutorium a z toho musíme vyvodit politické důsledky. Thank you. Mrs. Kressler, please. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Paní Gressle, ano, mnohokrát děkuji. Já bych chtěla položit dvě otázky. V roce 2010 jsme mohli očekávat, že zjistíme něco o finančních nástroje, nástrojích ehm, v programech od roku 2007, ale na to se odkazuje jenom zlehka. Mě by ale zajímalo, jaké jsou zkušenosti, pokud jde o využívání finančních nástrojů a kdy se o tom něco více dozvíme. Dále bych chtěla říci, že ta změnená zpráva o shrnutí je něco, na co se musíme zvyknout. Je to takové Eh, skutečné shrnutí, je to stručné. Nicméně mě eh, chybí ta zpráva interního auditora. Eh, ta určitě je k dispozici, ale nebyla předložena. Já se domnívám, že bychom se měli spokojit se s prací interního auditora. Jeho práce je v každém případě nesmírně důležitá. Mnohokrát děkuji. I give the floor to Mrs. Paní Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. První otázka na pana Šemetu je, proč se rozhodl to nazvat eh, rezimé výhrad eh, a souhrn úspěchů eh, řízení komise, protože já v tom vůbec nevidím nějaké rezime úspěchu ty eh, zde ty oblasti, eh, kde existuje největší eh, výhrada účetního dvora v podstatě je mm, stejná. Není tam žádný vývoj. Údajně se to snížilo z 20 na 17, ten počet výhradu, ale v roce 2009 přece, ne, v roce 2008 tam jich bylo 16 a, a potom 17 eh, a mm, v roce 2006 20, takže to je nahoru dolů pořád. A je třeba, bychom vycházeli z výsledků účetního dvora. A já se proto ptám, kde vy vidíte ty úspěchy. Také jste zmínil, jaké jsou návrhy, co zlepšit. A ty vaše návrhy zlepšení de facto jsou stejné jako to, co jsme již slyšeli v posledních dvou letech či i déle. A použití paušálních částek, zlepšení systému dohledu a kontrol. A já myslím, že v této časové fázi eh, kdy bychom, bychom již měli vidět nějaké výsledky toho zlepšení a žádné nevidíme. Také se chci zeptat pana Šemety na tu tabulku na straně 16. Ano, 16. Kde se eh, tam je ten eh, počet tedy těch zpětně vymožených eh, částek, ale kterých jste se vzdali. A já se ptám, proč? jaký je důvod toho se vzdát těchto částek. A zhruba řečeno, jsme spokojeni, jsou zde dvě země, které měly to prohlášení. Jedno z nich je Německo, jak jste řekl, ale v fondu soudržnosti naopak Německo figuruje mezi těmi členskými státy, které mají největší míru nesrovnalostí. Také bychom to chtěli vysvětlit. Jak to tedy Eh, eh, jak, je to tedy, jak to zapadá do toho prohlášení, do toho ujištění Německa? Děkuji. A slovo má paní Ivanova. Děkuji, pane předsedo. A já chci také poděkovat panu komisaři Šemetovi za prezentaci. Já nemám moc co doplnit, protože většina otázek již zazněla. Jenom Eh, řeknu, že vítám informace, které se, jsme dostali ohledně těch eh, systémů efektivity a kontrola managementu v různých členských státech. My, jak jsme již eh, při předchozích absolutoriech i teď zdůrazňujeme vědět, je třeba vědět, který ten systém kontroly je efektivní a který ne, tak abychom to mohli napravit. A je dobré, že teď tu informaci dostáváme pořád, ale mám otázku na pana komisaře, aby nám detailně vysvětlil, jaké je zlepšení, jaký je pokrok a zlepšení v těch celkových mm, mechanismech kontrol. Vy jste se zmínil o těch cílených kontrolách, auditech a mohl byste to trochu rozvést, v čem je pokrok? Děkuji. Děkuji. Nevidím nikoho jiného na seznamu, takže nejprve se obracím na účetní dvůr. Co si myslí o návrhu zpravodaje a jak, eh, a jak se chce vyjádřit k té zprávě komise. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě účetní dvůr eh, měl podobné obavy jako vaše zpravodajka ohledně toho, stáli vůbec je užitečné mít eh, nějaké externí posouzení eh, komise ohledně vlastní činnosti komise. My poskytujeme externí eh, stanovisko, protože na konci každé kapitoly eh, v každé zprávě účetního dvora vždycky tam je určitá sekce, která analyzuje zprávu o činnosti každého generálního ředitelství. A velice často je tomu tak, že výrok soudu se liší od vlastního eh, názoru každého generálního ředitele, jak on vidí činnost eh, svého ředitelství. Tady, co je na tom nového? Je to ta souhrná zpráva. A e, samozřejmě tam musí poskytovat z definice věci souhrn, takové rezime těch detailních informací, které jinak jsou obsaženy ve výročních zprávách každého generálního ředitelství. V minulém roce Účetní dvůr, myslím, to bylo vlastně poprvé, kdy takováto sovná zpráva byla zveřejněna. A účetní dvůr také e, zveřejnil stručný komentář k této zprávě a tento rok Nyní e, my pracujeme tedy na mm, zprávě, výroční zprávě, která bude zveřejněna v listopadu a v této zprávě bude sekce věnovaná právě té souhrné zprávě komise. A opět zdůrazňuji ten fakt, že ty, ten detailní názor účetního dvora je obsažen v, to, v těch jednotlivých výrocích, když se vyjadřujeme ke zprávě o činnosti každého generálního ředitele, protože pouze tam e, e můžeme se ze široka a smysluplně vyjádřit k řízení k činnosti každého DG a mm, tady teď ale pracujeme na tom vyjádření k té souhrné zprávě také. Děkuji, říká pan předseda. Nejsem si jist, ale pan Gray, eh, interní auditor, také by se chtěl vyjádřit, nebo to necháte na panu komisaři? Tak prosím, máte slovo. Možná, pokud pan komisař ano. No tak pan komisař pane předsedo, pokud souhlasíte. Já začnu a potom možná naváže interní auditor, eh, eh, co se týče otázek, které přímo se týkají jeho činnosti. Tak do té diskuze pak vstoupí. Za prvé, děkuji za otázky. A začnu paní zpravodajkou a jejími otázkami. Za prvé, pokud jde o e, takový cel, takové celkové stanovisko, tak e, v podstatě teď to bylo poprvé, kdy v komisi e, interní audit e, vydal své vlastní stanovisko a já neznám žádné jiné orgány státní veřejné zprávy, které by e, takovýmto komplexním způsobem Eh, vyhodnoco, vyhodnocovali činnost a kdyby tedy interní audit vydával takovou zprávu. Mm, toto ale pro nás má velkou hodnotu, protože my eh, pro to, abychom mohli vydat tu naši souhrnou zprávu, tak jsme potřebovali úzkou spolupráci s interním auditem a eh, s jednotlivými DG a jejich tedy interními kontrolory, tak abychom lépe Eh, mm, si uvědomili, jak fungují jednotlivé generální ředitelství a možná potom Brian Gray nám vysvětlí, jaký byl záběr, rozsah eh, toho jejich auditorského stanoviska. A třeba vysvětlí vám i ty mm, komentáře. My jsme Eh, i diskutovali o této zprávě v eh, mm, tom výboru pro, eh, v tom interním výboru pro pokrok, kde jsou zastoupena jednotlivá ředitelství, jsou tam komisaři i další externí členové. A tam jsme řekli, ano, takováto zpráva je pro nás cenná a ukázalo se, že je dobré pokračovat v těchto zprávách. A teď, co se týče výhrad a e, ty, které se opakují a jak. uh komisaři eh, se k tomu vyjadřují. My máme interní postup, podle kterého každý komisař je povinen projednat to eh, se svým managementem a projednat eh, stav kontrol v jeho portfoliu, v jeho sekci, na jeho úseku, alespoň dvakrát do roka to musí s nimi projednat. A samozřejmě mm, to téma výhrad, to je hlavní téma mm, podobných jednání také i jsme rozhodli, že mm, toto téma eh, více budeme projednávat i v rámci výboru eh, eh, pro pokrok auditu a vezmeme do úvahy vždycky ty akční plány, které přijímají jednotliví generální ředitele a ve kterých právě mají řešit ty konkrétní problémy v konkrétních oblastech my se eh, snažíme tedy eh, projednávat eh, tyto, tuto problematiku i na úrovni zmíněného výboru pro mm, pokrok auditu. A dále, pokud jde o tu implementaci těch zpětně vymáhaných částek, samozřejmě tady jde o souhrnou zprávu, která obsahuje čísla za členské státy, e, tedy implementace za členské státy a potom samozřejmě e, to konkrétní účetnictví, ty konkrétní účty, ty e, potom potvrzuje vrchní účetní oddělení. V samotném účetnictví, tedy v účtech figurují Eh, ty eh, částky, které byly odsouhlaseny hlavním účetním. A dále, pokud jde o přidanou hodnotu této naší souhrné zprávy, no samozřejmě to je zpráva, která zhrnuje závěry Eh, které vyplývají jak z těch výročních zpráv o činnosti, tak i z doporučeních eh, toho mm, obecného oddělení pro audit. A toto je eh, výroční zpráva o činnosti v oblasti soudržnosti, takže zde vás vyzývám, abyste si ji přečetli a možná tam se dočtete odpovědi na řadu otázek, které jste zazněly eh, a zjistíte, jaká konkrétní opatření se provádějí, když eh, nějaký generální ředitel má výhrady, třeba pan Chacimakakis eh, to zmínil, mluvil o zvýšeném počtu členských států, které jsou předmětem výhrad generálního ředitele. jste. musíme se zamyslet na to, jak eh, eh, členské státy mají, jak členské státy mohou zlepšit eh, tu chybovost, toto řízení, protože většina těch chyb právě je zapřičněna členskými státy, je v tom, sdíleném, v tom režimu sdíleného řízení. A možná tedy Eh, pan když také hovoří o tom zvýšeném počtu eh, přerušených řízení o platbách. V roce 2010 to bylo 49 plateb, které jsme přerušili eh, pro oblast soudržnosti, 12 pro sociální fond a také jsme implementovali 6 přerušení plateb. To je nástroj, který Eh, umožňuje zlepšit systémy řízení a kontrol, protože přerušit eh, mm, řízení o platbě to neznamená jenom, že se přeruší platba a čeká se. Ne. Když přerušíme to řízení o platbách, tak požádáme členský stát, aby přijal konkrétní kroky, aby napravil situaci eh, v systému řízení a kontrolách a pouze až tak učiní ten členský stát, tak pouze poté opět se ten proces plateb obnoví. Je to tedy velice účinný nástroj. Samozřejmě ne všechny členské státy jsou spokojeny s takovýmto nástrojem. Samozřejmě došlo k určitým pozastavením plateb, které představovaly obrovský objem prostředků a samozřejmě, když se přeruší tok financí, no tak e, i vzhledem k těm e, tedy úsporným různým balíčkům v členských státech tak členským státům se to nelíbí. Ale musíme ještě zintenzivnit toto opatření a v novém návrhu eh, eh, fondu soudržnosti tam navrhujeme 6 eh, až 9 měsíců pro mm, to přerušení, tak abychom mohli ještě účinněji pracovat s tímto nástrojem. A potom Mm, srovnání té souhrné zprávy a zprávy interního auditu. Také jste asi nedávno dostali i eh, zprávu podle 86.4, což je zpráva generálního auditora, kde popisuje eh, činnost interního auditu a i eh, to je zpráva, o které jednáte zde v parlamentu. A asi vy ale jste měli na mysli mm, tedy tu eh, obecnou zprávu interního auditu a to je tedy na Brianovi, aby odpověděl na tyto otázky. To je stanovisko, které interní audit vypracovává pro management. A samozřejmě je třeba zvážit potom, jaké by měly být důsledky Eh, jaké by nastaly důsledky toho, kdybychom zveřejňovali podobnou zprávu interního auditu. Eh, to je k diskuzi, to je otázka. A určitě Brian Gray eh, to vysvětlí trochu více. A potom ještě ty rozdíly mezi chybami jak zmínil pan Gajer. Ano, je pravda, že chyby se liší ve svém objemu a některé mohou vypadat jako bezvýznamné. A možná no, e, bylo by vhodné ještě to více zanalizovat. A účetní dvůr ale e, považuje e, tu Eh, chybu za podstatnou pouze, pokud má nějaký eh, podstatný významný vliv eh, na efektivitu těch systémů řízení a kontrol. Velký problém je, že ty velké chyby nastanou na té první úrovni kontrol. To znamená, u těch eh, orgánů, které zprostředkovávají eh, ty programy, tak tam neprochází všechny ty kontroly, jak by měly. A eh, je třeba, abychom měli nástroje, jak tuto situaci napravit. Tedy to je ta první linie kontrol, protože pokud na této první linii kontrol se nám podaří snížit míru chyb, chybovost, tak potom samozřejmě tím se zlepší situace Eh, v politice soudržnosti. A paní Gresle zmínila téma té zprávy interního auditora a eh, o tom bude hovořit Brian a použití finančních nástrojů to se pečlivě analyzuje vždycky, když se eh, pracuje na účetní závěrce a náš hlavní eh, účetní věnuje tomuto tématu velkou pozornost. Finanční nástroje se vykazují v účetnictví jako eh, předběžné platby a zde v této oblasti jsme udělali hodně práce a určitě kolega to detailně vysvětlí. Eh, on... Eh, Pokud jde o otázku paní Andreasen o o vzdání se pladeb, eh, chtěl bych říct, že zde Existuje povinnost zveřejnit eh, takovéto případy vzdání se pladeb, eh, to komise učinila. A k něčemu takovému dochází ve chvíli, kdy právní služba uzná, že neexistuje žádná možnost eh, získat tyto částky zpět kvůli právním omezením a kvůli danému právnímu prostředí. Takže to je vysvětlení k této tabulce v souhrné zprávě. Každá z částek eh, v souhrné zprávě by mohla být vysvětlena konkrétními legislativními úpravami, které neumožnily navracení prostředků. Pravděpodobně jsem pokryl otázky paní Ivanové, pokud jde o zlepšování e, systému řízení a kontroly, tím, že jsem odpověděl na otázky dalších poslanců. Jenom na tomto místě musím říci, že v návrhu na nové programové období jsme předložili důležitá nová opatření, která jsem zmínil. Myslím, že otázka čisté korekce je zcela nový koncept v oblasti řízení fondů soudržnosti. Pokud eh, to bude schváleno, pokud se na tom dohodne Rada s parlamentem, v praxi to bude znamenat, že členské státy nebudou moci znovu používat prostředky, které původně byly vydány na nespůsobilé projekty nebo na projekty, které například porušovaly pravidla zadávání veřejných zakázek a další pravidla. Tyto prostředky se vrátí do komise a e, ta celá obálka prostředků na soudržnost pro e, členský stát tak bude snížena. E, tento návrh byl schválen teprve minulý týden, takže vy ho brzy obdržíte. A Uvidíte, že se v něm snažíme o zjednodušení pravidel, ale zároveň se snažíme o zvýšení odpovědnosti členských států. Navrhujeme v tomto směru konkrétní opatření. A nyní bych chtěl předat slovo Brianovi a Filipovi, aby eh, vyjasnili otázky, které byly adresovány jim. Takže pan Gray má slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zareagoval bych na to, co říkal pan Fjellner, zpravodaj. Eh, Jak je, jaká je přidaná hodnota toho celkového postoje? Vnitřní auditor existuje 10 let a za těchto 10 let jsme provedli celou řadu auditů a každý rok vydáváme zprávy o těchto auditech. Myslím si, že po deseti letech byla, byl čas na to, abychom ukázali komisi, že naše interní práce pokryla v podstatě eh, všechny systémy týkající se finančního řízení. A myslím si, že na základě té práce, které jsme odvedli na, za poslední tři roky, a s ohledem na to, že jsme eh, upravili eh, svůj program, byli jsme schopni získat toto potvrzení, že jsme tedy pokryli všechny finanční nástroje. Samozřejmě je možné, že jsme něco mohli přehlídnout, ale nic zásadního jsme nevynechali. Nesoustředili jsme se jenom na finanční řízení, ale také ne, nefinanční řízení, jako například lidské zdroje, etika a tak dále. Pokud jde o členské státy a chybovost, chtěl bych říci, že jsme interním auditorem komise to znamená, že z tohoto pohledu náš audit končí na hranicích komise. Ale komise samozřejmě má celou řadu odpovědností za implementaci eh, rozpočtu, ať už, už jde o přímé řízení nebo sdílené řízení a tak dále. Eh, takže samozřejmě eh, dohlížíme na to, aby komise nesla tyto odpovědnosti správným způsobem. Pokud je o sdíleně řízení s členskými státy, komise má podle finančního nařízení odpovědnost implementovat postupy, kontroly, využívání prostředků a zároveň musí v důsledku auditu případně pozastavovat platby a tak dále. Myslím si, že minulý rok bylo zpětně získáno 4 miliardy. Takže my samozřejmě se díváme na to, jak komise řeší ty otázky, na které poukazuje EUD, e, například vysoká chybovost a tak dále. Zabývali jsme se politikou soudržnosti, generálním ředitelstvím pro soudržnost, ale také pro zemědělství e, snažili jsme se e, je přimět k tomu, aby zavedly odpovídající postupy pro kontrolu. Pokud jde o, nebo co znamená co znamenají postupy týkající se kontroly. A samozřejmě musíme pracovat eh, a dodržovat určitou kvalitu a eh, kontrolujeme jak postupy eh, kontroly, tak postupy řízení nebo managementu. A v těchto oblastech musíme dohlížet na to, zda se dodržují mezinárodní standardy. Pokud jde o výhrady, ty poukazují na to, že nic není perfektní. Spolupracujeme s generálními řediteli. Ehm, proběhla celá řada bilaterálních setkání a snažíme se eh, s nimi dohodnout na tom, eh, jaká je potřeba na eh, výhrady, které se poté odráží ve výroční zprávě o činnosti. Samozřejmě existují slabá místa a e, jde nám o to, aby ty výhrady, které generální ředitelé učení, e, vycházely z e, řádného auditu a byly podložené. Dále jste se zeptali na ty opakované výhrady. A některé výhrady zůstávají, protože chybovost zůstává nad dvěma procenty. Je to například oblast výzkumu a my se snažíme o to, aby v této oblasti chybovost byla snížena. A pokud k tomu nedochází, snažíme se aspoň o to, aby zde byla transparentnost. Každá oblast má postup pro identifikaci chybovosti a pokud je chybovost příliš vysoká, snažíme se prosazovat odpovídající opatření na nápravu. Některé výhrady eh, se opakují, ale například pokud jde o strukturální fondy, eh, tam eh, výhrada zůstává, ale pokaždé se vztahuje třeba na něco jiného podle toho, kde v které oblasti se objevuje problém. Ještě jenom jedna věc k rozsahu. Nepokryli jsme projekt Galileo, tam jsme ještě nevypracovali audit, chystáme to ale v tomto roce. Pokud jde o naše připomínky, naše připomínky se týkaly toho, že e, stále ještě je třeba e, dále se snažit, pokud máme snížit e, chybovost na uspokojivou úroveň. V některých oblastech politiky jsou úrovně chybovosti ještě příliš vysoké a e, nejsou odpovídajícím způsobem řešeny, takže to je, kde komise by se měla nejvíce snažit o nápravu. Pokud jde o vnější pomoc, e, tam jsme poukázali na lepší koordinaci jednotlivých postupů pokud je o strukturální fondy, odpovídající generální ředitelství by se mělo více snažit o to, aby členské státy jasně určily chybovost a aby se nečekalo až na zprávu Evropského účetního dvora. Takže to je to bylo k tomu celkovému postoji, ale ta naše zpráva podle článku 86.4 je mnohem více detailní pokud jde o e, zveřejnění, e, jak víte, my publikujeme tuto zprávu podle článku 86.4 a e, poté jednotlivé aspekty jsou schrnuty v té souhné zprávě. Takže my se snažíme o to, spolupracujeme na tom s s generálními řediteli a snažíme se o to, aby ta souhná zpráva zahrnovala pokud možno co nejvíce informací, zásadních informací. Děkuji. Děkuji, pan Taverne. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Můj nejprve eh, k tomu, co tady říkal eh, pan zpravodaj, je tady eh, pohled řízení a účetní pohled. Pokud jde o to implementování finančních korekcí, tak je to proto, že členské státy tyto korekce Thank protože se to eh, tedy odvodilo z toho prohlášení. Eh, je to uznáno členskými státy, ale není to zohledněno eh, v účtech Evropské unie, protože to prohlášení, ze kterého to bylo vyvozeno, zatím ještě nebylo schváleno tím úředníkem, který to povoluje v článku 632, tam je to uvedeno, je to velice jasné a pokud vám to nebude jasné, tak vám to může vysvětlit ještě více, ale je to opravdu jednoduché. Je to vlastně eh, ty postupy řízení oproti eh, postupům eh, jiným. Paní Gresle, vy se mě ptáte, jestli to funguje nebo ne, ale to je otázka pro pana komisaře Hána, protože on je zodpovědný za regionální politiku, kde eh, odkud se berou prostředky pro tyto nástroje. Já vám mohu říci pouze eh, pohled účetní, protože to je moje práce a měli jsme tady určité eh, korekce, pokud jde o tyto nástroje finančního inženýrství předtím, než jsme je dopracovali a během dopracování eh, účtu, a tady musím být upřímný, eh, Toto bylo zjištěno účetním dvorem, když tady prováděli svůj vlastní eh, audit a my jsme potom požádali členské státy, aby nám tady poskytli rozsáhlé a podrobné informace k těmto částkám, které byly placeny, pla, vypláceny platebními agentury, Eh, agenturami, ne aby se ty peníze eh, vydávaly, ale z jiných důvodů. Ale tyto finanční prostředky byly okamžitě vyplaceny, takže my jsme eh, to tady museli korigovat v rozvaze. Nebudu tady se pouštět do detailů, ale bylo to napraveno a Nebudu to tady rozvádět, co si o tom účetní dvůr myslí, ale v tuto chvíli už je to vše z účetního pohledu v pořádku pod 252, tam můžete nalézt všechny podrobnosti, ale jakým způsobem ten systém funguje, tak tady si myslím, že to bude fungovat lépe v roce 2011 eh, než v roce 2010 a před rokem 2010 se to tam eh, vlastně vůbec eh, neměnilo. Takže v tuto chvíli je to ještě ve fázi, kde se to vlastně učí dobře aplikovat a můžete se k tomu ještě dále informovat. Předtím, než dám slovo panu zpravodaj, aby to shodnul, tak bych se chtěl zeptat, jestli se chce k tomu ještě někdo další vyjádřit. Chcete se vyjádřit k tomu, co říkal komi, komi, pan komisař a ostatní pracovníci komise? Ano, eh, paní Gresle, ano, děkuji. To je vždy užitečné, když dostaneme nějaké informace. Ti, kteří s finančními nástroji pracují v rámci strukturálních fondů, ty eh, vlastně si otevřeli jaksi banku eh, s těmito prostředky a nevydali je, ale vlastně si je ponechali. nějaký problém s překladem, s tlumočením? Už to funguje. Takže mě by zajímalo, jestli to dobře chápu, že ti, eh, kteří dostali finanční prostředky pro finanční nástroje, ty peníze nepředali dál těm příjemcům, pro které ty peníze byly určeny, ale ponechali si je déle a tím vlastně získali eh, nějaké peníze navíc, eh, se tím obohatili. A pak je tady jedna věc, kterou se opakovaně zabývám. My jsme se zatím ještě nedokázali usnést na tom, abychom přijali některé pozměňovací návrhy k tomu, jak tyto věci do budoucna upravit. A mě by zajímalo, jak můžeme zajistit, že o za konečném příjemci toho budeme vědět více a také o těch částkách. A další otázka, Můžu si to představit tak, že celá ta částka je jednorázově vyplacená těm finančním nástrojům a nebo Eh, ten nástroj, eh, který eh, trvá 15-20 let, přijímá tyto peníze v počástkách, po tranších. Já jsem totiž měla pocit, že to bylo vyplaceno naraz a to by potom bylo pěkné, kdyby ty peníze už byly k dispozici naraz. Děkuji vám. Slovo má pan Ody. Děkuji, pane předsedom. tuto chvíli začíme s parlamentními diskuzemi, pokud jde eh, o absolutorium, tak eh, je tady eh, jedna důležitá věc. Ve smlouvě je stanoveno, že aby Evropský parlament zaujal své stanovisko, musí mít k dispozici jedno prohlášení, které se týká jednak účtu účtů a jednak také věrohodnosti operací a Evropská komise v této zprávě eh, je potěšena tím, že je tady pozitivní stanovisko eh, k účtům a zprávu účtu budeme mít asi 10. Eh, listopadu a Myslím si, že je důležité, aby nám účetní dvůr poskytl své stanovisko k celé té situaci to znamená jednak k účetní situaci a jednak také pokud jde e, o operace. Rok 2010 je prvním rokem, kdy budeme aplikovat absolutorium pod Lisabonskou smlouvou pro celý rok, v roce 2009, tak e, tam e, to bylo jinak, ale tentokrát to budeme mít za celý rok a já si myslím, že účetní dvůr teď zvažuje vypracování svého stanoviska tak, aby toto stanovisko bylo v souladu s mezinárodními auditními normami, tak jak tady o tom eh, hovořil pan Gré. Okay, could the court comment on what Mr. Odi just said? Děkuji, slovo má eh, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Eh, řeknu to jednoduše. Je to eh, komplikované, ale je to vlastně záměr smlouvy, protože soud dává dvě stanoviska. Jednak k účtům, a v posledních letech to obecně vždy bylo pozitivní stanovisko, to znamená, že soud se vyjádřil v tom smyslu, že účty, eh, které byly předloženy, věrně zobrazovaly eh, transakce komise a také eh, finanční situaci na konci účetního roku, takže to bylo stanovisko k účetnictví a potom, a to je samozřejmě také požadavek smlouvy, vydává stanovisko o tom, zda všechny eh, transakce, pokud jde o tyto účty, byly eh, legální, byly v pořádku. A pokud jde o toto druhé stanovisko k tomu, jestli vše probíhalo regulérně, tak eh, dosud, do současnosti a také v roce ještě 2009, 2010, účetní dvůr předloží negativní stanovisko k regularitě Eh, těchto eh, transakcí, které souvisí eh, s těmito účty. Ale, a možná bychom se na to otázku mohli zamyslet, ale dosud se smlouva aplikovala tak, že soud, účetní, účetní, pardon, účetní dvůr předkládal vždy dvě stanoviska k jednak finančnímu stavu, to znamená rozváha a tak dále, tedy to, co, toho, co zveřejňovala komise, a potom druhé stanovisko eh, k tomu, zda jsou v pořádku eh, ty transakce. A problém byl vždy s otázkou o eh, tou legálností nebo korektností transakcí. A ta situace pokračuje. Už jsme před chvílí hovořili o otázce fondů soudržnosti a to je odvětví nebo oblast, kde chybovost pokud jde o e, legalitu, jsou nejvyšší, ale zároveň jsou vysoké také v dalších oblastech a e, celkově se soud, do, e, pardon, účetní dvůr donívá, že průměrná chybovost ve všech oblastech je vyšší dvě, než 2% z výdajů. A tyto 2%, to je vlastně práh, který si stanovil účetní dvůr pro rozhodnutí, zda může vydat pozitivní stanovisko anebo nemůže. Pokud je chybovost menší než, nižší než 2%, tak je stanovisko pozitivní. Pokud to překročí 2%, tak vydá stanovisko negativní. V roce 2010 chybovost bude mírně nad 2% a dokonce bude mírně vyšší než v roce 2009. Děkuji. Okay, merci. Would... Děkuji, pane komisaři. Chcete ještě zareagovat opět? Jenom, abych ušetřil čas. A pan zpravodaj nejprve. Za prvé. Eh, Otázka chybovosti u fondu soudržnosti to je jasné, sice, ale já jsem neslyšel vaši odpověď na otázku, proč máme problém zrovna v DG Regio a v oblasti soudržnosti. E, proč je to tak těžké a <laughs> DG Regio opravili ty chyby, napravili tu situaci? Odpověď je možná, že to je kvůli té sdílené odpovědnosti s členskými státy, ale asi jsem očekával, že to více vysvětlíte, než pouze, že to je kvůli sdílenému managementu. A ještě na začátku jsem měl jednu otázku v hlavě. A to hodně teď hovoříme o té zprávě interního auditora 86.3. To je ten dotčený článek. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, zda by to mělo být přístupné nebo čistě interní, ale co je důležité, je fakt, že my máme zde souhrn té zprávy 86 bod 4, to je ten článek. Normálně to dostaneme, když dostaneme tu souhrnou zprávu a zároveň dostaneme i to rezime té e, zprávy interního audita, abychom mohli číst oba dokumenty zároveň. A mm, nyní v důsledku minulého absolutoria teď máme zápis ze zasedání komise, kde se odsouhlasila ta souhodná zpráva a když si to přečtu, tak tam vidím, že komise na eh, schůzi 1. června 2011 vzala na vědomí eh, tu zprávu podle 86.3, to je tedy ta zpráva interního auditu za rok 2010. A já si kladu otázku, proč komise mm, nebyla schopno i přijmout a vzít na vědomí tedy rezimé tohoto, tedy to je ta zpráva podle 86.4. To by bylo pro nás velice užitečné, kdybychom ji měli. Eh, aby, eh, neříkám, že bychom měli dostat tu detailní zprávu, ale aspoň její rezime, souhrn. A to mm, především, mm, protože se to tak dříve dělalo. Víme, že ta zpráva podle 86.3 byla na konci března poslána generálnímu tajemníkovi a 1. Eh, června komise ji vzala na vědomí. No tak eh, já myslím, že eh, zde byl dostatečný časový eh, úsek, abychom ji měli teď tady. Ten souhrn. Děkuji, pane komisaři. Prosím. Děkuji. Za prvé, pokud jde o zprávu podle článku 86.4, ta byla rozdána dnes myslím. Dnes ji dostali, dostali poslanci. A já se omlouvám, že tento rok tato zpráva byla mm, předložena později než v předchozích letech. Doufám však, že e, příští rok se to zlepší. Každopádně ta zpráva se předkládá a a stejně eh, sem přijdu kvůli slyšení o absolutoriu 8.12., takže eh, samozřejmě budu s vámi diskutovat o eh, tématech, která podle vás jsou podstatná ve smyslu té zprávy podle článku 86.4. A nyní situace v oblasti soudržnosti. Za prvé, bychom měli uznat, že komise eh, přijala celou řadu velice významných kroků v této oblasti v rámci tedy eh, právního rámce, v mezích právního rámce, který máme. Bohužel, podle stávajícího právního rámce, tak eh, pravomoci komise jsou dost omezené. A to je právě jedno z témat, které nám hodně leží na srdci. A proto nový právní rámec by měl posílit pravomoce komise a toto posílení umožní vyvíjet větší tlak na členské státy tak, aby zlepšili své systémy řízení a kontrol eh, tak, aby abychom mohli řešit všechny problémy v této oblasti. Otázka veřejných zakázek. Významný počet chyb se týká právě veřejných zakázek, zadávání eh, kontraktu. A to jsou dvě stránky jedné mince. Na jedné straně musíme zjednodušit řízení, postupy a to právě navrhneme hm, v nové směrnici o veřejných zakázkách a zároveň samozřejmě pravidla veřejných zakázek hm, musí hm, být více odolná vůči chybám a musí být pochopitelnější, jasnější pro členské státy problém, který řešíme teď, eh, abychom situaci zlepšili teď, dále situaci zlepšili ještě v oblasti soudržnosti, je, že musíme musíme pracovat v mezích stávajícího právního rámce, kde všichni souhlasíme, že je těžké provádět nějaké změny Eh, do konce programovacího období. Ty změny jsou téměř nemožné. A musíme tedy nalézt nástroje, které budou zapadat do stávajícího právního rámce a které budou zároveň efektivní. A takové nástroje se eh, budou více používat. Samozřejmě musí to být eh, Eh, nástroje legální, především jde o přerušení a odklad plateb, potom eh, kontroly v terénu na místě samém a to je důležitý nástroj a hodláme ho používat více. I co se týče toho přerušení plateb a vždycky, než se dohodneme, že obnovíme eh, platby, tak budeme provádět i kontroly v terénu. A to je samozřejmě spojeno s dalšími náklady. Musíme tedy eh, dále nalézt tu správnou rovnováhu v těchto opatřeních. Takový je reálný stav. A pan komisař Hahn eh, také přijde na slyšení do parlamentu a on tedy je přímo zodpovědný za soudržnost. Doufám, že vám lépe vysvětlí, co dělá on a jeho spolupracovníci, aby vyřešili problém soudržnosti. Děkuji. Ano, eh, pane zpravodaji, ještě závěrečné slovo. Velice stručně zaprvé chci poděkovat účetnímu dvoru, protože eh, za to, co řám řekli, to znamená, v té výroční zprávě oni se vyjádří k tomu, co si myslí o té souhrné zprávě komise a o té zprávě interního auditu. A já se na to těším, abych získal tedy další pohled na tuto zprávu, které diskutujeme dnes. A já doufám, že pak to bude uchopitelnější. Ono eh, eh, eh, je třeba si uvědomit, že v té výroční zprávě to je eh, to správné místo, eh, potom zároveň eh, ještě zanalizovat tyto dva dokumenty a podívat se na to, zdali reflektují realitu i podle účetního dvora, nebo zdali nepřikrášlují realitu. Ještě dvě věci. Určitě ještě k soudržnosti se vrátíme. Především Eh, pokud jde o to, jak se s tímto stotožňují jednotliví komisaři a jak eh, pracují s tím režimem přerušení plateb jako nástrojem eh, pro nátlak na členské státy, aby napravili stav. Ono to zní dobře, když slyšíme, že on, oni nejenom se zabývají tím přerušením, ale i tím, že, za jakých podmínek se obnoví eh, ty platby a že předem si všechno překontrolují, aby věděli, že eh, ta příčina pro přerušení platby se vyřešila. Protože pokud ne, no tak ty diskuze se povlečou a budou pořád stejné a členské státy budou dělat stejné chyby. K tomu asi ještě se vrátíme zde v rámci absolutoria jak jsem řekl, různí komisaři to musí vzít za své si tento problém. A potom další věc. Jsem si jist, že určitě v rámci absolutoria se vrátíme k tomu, co zmínila paní Kresle, a to je ta otázka eh, těch nástrojů finančního inženýrství. Já jsem ještě eh, nepochopil celou tu koncepci, jak to je s těmito nástroji, ale já eh, jsem měl takovou osobní reakci, když jsem viděl, jak eh, ty eh, účetní výkazy tedy se v podstatě přepracovali, předělali, jakmile jsme je tedy my zde v parlamentu uzavřeli. Možná, že to bylo zcela správné z pohledu tedy účetního auditora a hm, bylo to zcela legální, ale jenom ten fakt, že tady se takového něco provádí, tak to mm, eh, mě upozornilo na to, že tady se musíme více zabývat těmi nástroji finančního inženýrství i v rámci absolutoria. A určitě zde bych eh, mm, vyzval všechny kolegy, aby se pokusili o to též, tedy aby se snažili pochopit eh, tyto nástroje, jak komise je používá. A ještě jednou děkuji také i komisi za to, že nám poslala eh, mm, i mm, to eh, skrnutí té zprávy interního auditu, i když se spožděním a vězte, že až tady budete v prosinci, tak budeme mít k tomu otázky. Ale bylo by dobré ji mít dříve, abych mohl se lépe připravit na tuto schůzi ale ten fakt, že jsme ji dostali pozdě, tak to neznamená, že bychom s ní nepracovali. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Já myslím, že tím můžeme uzavřít tento bod programu. A další krok, který nás čeká, to je listopad, kdy účetní dvůr vydá svoji výroční zprávu a doufáme, že tam eh, se dočteme, že došlo ke zlepšení ve srovnání s předchozím rokem. A teď se dostáváme k bodu 4 programu a to je zvláštní zpráva číslo 5 z roku 2011. Je to zase zpráva Evropského účetního dvora o režimu jednotné platby. Eh, a jak tedy řešit, eh, vyřešit problém finančního řízení. A Nejprve dám slovo panu Gerbrandymu, který je zpravodajem. Well, voorzitter. Um... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vidím, že Komise si přesedá, že se zástupce komise mění, ale já hned začnu. Zdá se, že je to hodně odborná otázka. Nicméně v roce 2009 to bylo 29 miliard eur, takže je to velice důležitá součást rozpočtu. Na začátku bych možná mohl říci, eh, že je třeba poděkovat panu eh, Kretánovi za Eh, tuto zprávu a děkuji mu také za vynikající spolupráci a to platí také pro komisi. Komisař Čološ eh, se o tuto věc velice zajímal, stejně tak jako se o to zajímal sekretariát Kokobu, kterým tím, kterému tímto děkuji. Eh, jedná se o zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, která přichází právě včas. Dostali jsme ji minulou středu a zabývá se reformou SZP. Komisař poukázal na jednu důležitou věc, a to, že eh, některé důležité připomínky Evropského účetního dvora se zapracovávají eh, do eh, návrhu reformy EZP. Současný systém režimu jednotné platby zahrnuje velice nejasné definice týkající se například zeměděl, zemědělce, způsobilé půdy a tak dále. A to znamená, že mnoho peněz jde k těm nesprávným příjemcům v členských státech. Účetní dvůr uvádí specifické příklady. Specifické příklady půdy, která by neměla být považovaná za způsobilá nebo jako zemědělská půda, ale její vlastníci dostávají eh, obrovské dotace. A to samé platí také pro zemědělce, kteří už nepracují jako zemědělci, ale přesto eh, dostávají hodně peněz od Bruselu. Platí to také pro celou řadu SZP Eh, dalších aspektů SZP. Účetní dvůr vypracoval velice důležitou dobrou zprávu týkající se eh, dotací v oblasti eh, zemědělství a životního prostředí. A závěr je ten, že peníze skutečně neplynou tam, kam by plynout měly. Hovoříme zde o 29 miliardách eur ročně. To je hodně vysoká částka a její využívání bylo často kritizováno. Takže prvním problémem jsou nejasné definice. Dalším problémem je, že existují různé modely v jednotlivých členských státech. Máme asi 20 různých modelů a Evropská eh, komise už zavedla například historický model, regionální model, ale v členských státech existuje velká míra flexibility. Existují různé způsoby, jak eh, tyto modely aplikovat. A výsledek potom je, že členské státy ehm, byly schopny zaplnit mezery ehm, v tomto režimu jednotné platby. Musíme zajistit, abychom skutečně využívali tyto peníze správným způsobem pro dosažení stanovených cílů. Komise, předpokládám, již zvážila připomínky Evropského účetního dvora. Takže na to se nebudu soustředit. Ale co bych chtěl zmínit, je, jsou doporučení, která by komise měla dostat. Doufejme, že komise zohlední. Za prvé, režim jednotné platby musí být mnohem efektivnější. Musí se snažit dosáhnout jasného cíle. To se týká definicí, zlepšení definic, ale musíme také zajistit to, že zemědělci, kteří už nepracují jako zemědělci, nebudou dostávat žádné dotace. Odpověď komise na tuto věc je, že to povede k problémům s VTO. Samozřejmě takovýto problém zde existuje, ale dostáváme se do jakési situace podle hlava 22. Chceme, aby eh, peníze dostávali aktivní zemědělci, ale eh, nemůžeme to udělat, aniž by všechno bylo tak trochu uh, vágní. Ale když je to vágní, nakonec to vede k tomu, že dostávají peníze ti, kteří je dostávat nemají. Já si myslím, že určitě existuje způsob, jak uh, tuto věc upravit lépe, než jak je tomu nyní. A e, musí existovat způsob, jak to vyřešit v rámci VTO. Musíme vést e, jasnou diskusi o tom, e, jak využívat fondy, prostředky v rámci SZP. Další doporučení. V uplynulém platebním období, v uplynulém finančním období jsme byli svědky toho, že existují určité mezery v legislativě. A v současné době je těžké pro komisi tyto mezery zaplnit. V mém pracovním dokumentu navrhuji, abychom dali komisi větší převedenou pravomoc, aby byla schopna tyto mezery v legislativě zaplnit a překonat. Pokud je jasné, že peníze se dostávají do rukou chybných příjemců, potom musí být celý postup jednoduchý. Komise musí mít možnost tuto věc řešit a vyplnit mezery v legislativě. A třetí eh, doporučení, a zde podporuje to, co říká EUD, se týká radikálního zjednodušení celého systému. Eh, nebudu zacházet ale do detailu. Eh, čtvrtý bod, který bych chtěl zdůraznit, je, že současný systém eh, řeší eh, současné zemědělce, ale není to jednoduché pro nové zemědělce, aby se dostali na trh. Je to z důvodu historického modelu, protože dotace dostáváte na základě toho, jaká byla situace v minulosti, takže jako nový zemědělec máte problémy dostat se k dotacím. To se eh, musí změnit, protože v současné době je pro nové zemědělce velice těžké dostat se na trh. Já se domnívám, že eh, to je právě sektor, který chce být velice dynamický, který musíme podporovat. Eh, dále současný model jde proti inovaci v odvětví, kde inovace musí být podporovány. Takže zde z mé strany další jasný kritický hlas je třeba, aby nový systém zohledňoval inovace a také, aby dával možnost novým zemědělcům dostat se na trh. A nyní se dostávám možná k obecnější připomínce, která je ale velice zásadní. Pokud se podíváme na to, jak celý systém funguje, členské státy chtějí maximální flexibilitu, existují proto obrovské rozdíly mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. Chtějí mít určitou flexibilitu, pokud jde o Ehm, to, jak se vyplácejí dotace. Ale s ohledem na tuto zvláštní zprávu EUD, s ohledem na zvláštní zprávu EUD o životním prostředí v oblasti zemědělství, A pokud se podíváme eh, na to, jak celý systém funguje, je zde vidět obrovský rozdíl mezi tím, co my zde v Bruselu stanovujeme jako evropské cíle a to, jak eh, tyto cíle eh, členské státy implementují. Požadují maximální flexibilitu, ale zdá se, že nejsou příliš zodpovědní, pokud jde o to, jak s touto flexibilitou nakládají. Vím, že to je silné obvinění, ale Myslím, že musí existovat způsob, jak zajistit, aby členské státy eh, měly rovné podmínky, aby postupovali spravedlivě a aby eh, peníze dostávali skutečně ti lidé, kteří je dostávat mají. Členské státy se eh, často více snaží o to, aby dostali od Evropy co nejvíce peněz, spíše než aby se snažili využívat eh, tyto peníze správným způsobem. A to je velice závažná a důležitá věc, nad kterou se musíme zamyslet. Eh, dnes jsme hovořili s komisí a s EUD Eh, nebo budeme hovořit o tom, jak eh, se bude upravovat režim jednotné platby, jak funguje. Já si myslím, že by bylo zajímavé o tom hovořit také s členskými státy, eh, mít s nimi na toto téma výměnu názoru. Nemám na mysli radu, protože kdyby tady byla rada, přišla by jenom s obecnými připomínkami, které by neodrážely přístup jednotlivých členských států. Myslím, že to je trochu eh, problém, eh, pokud jde o to, jak my jako výbor kont eh, pracujeme. Protože já se domnívám, že vědět, jak to funguje v jednotlivých členských státech, je nesmírně důležité pro další naší práci. Je ale těžké pozvat se ministra a otevřeně s ním hovořit o tom, jaká je situace v členském státě. To by bylo ale velice užitečné. E, nicméně, to je z mé strany všechno. Chtěl bych ještě jednou poděkovat EUD nejenom za tuto zvláštní zprávu, ale také za všechny ostatní zvláštní zprávy týkající se zemědělství. Myslím si, že EUD e, zde předkládá správnou a spravedlivou kritiku. A já se těším Eh, na příspěvky dalších kolegů z tohoto výboru. A mnohokrát děkuji. Pane Kreta, chcete se k tomu vyjádřit? Chcete k tomu něco říci? Oui, bien sûr. Merci, monsieur le président. Eh, ano, samozřejmě. Eh, děkuji za to, že jste mě pozval. Pardon, abych tady představil zvláštní zprávu EUD e Prezentace vašeho zpravodaje eh, mě přesvědčila, ano, souhlasím s tím. Myslím si, že pro mě by bylo úplně nejlepší, eh, kdybych tady některé věci upřesnil. Upřesnil některé ty věci, eh, některé připomínky našeho účetního dvora a vyjádřím se také o kritice našeho dvora k režimu nebo k tomu, jak se režim jednotné platby v současnosti provádí. Samozřejmě toto vše s ohledem na to, že budou změněny cíle společné zemědělské politiky eh, po roce 2013, eh, protože si myslím, že je to právě eh, v tomto rámci, kde musíme hodnotit tento režim. Budu stručný a zaměřím se na tři hlavní závěry. První závěr EUD je, že legislativa, eh, která upravuje režim jednotné platby, tak jak je v současnosti, není eh, zcela v konzistenci s cíly stimulovat zemědělskou produkci ani eh, s cílem podpory příjmu jednotlivých zemědělců jsou to eh, věci, které nesouhlasí na dvou úrovních. Jednak pokud jde o evropskou legislativu a na druhé straně eh, jde také o to, jak je tato legislativa aplikována v členských státech, pokud jde o evropská pravidla. Evropská pravidla v současnosti režim jednotné platby vyhrazují fyzickým Eh, nebo právnickým osobám, eh, které mají eh, nárok na platby a které vykonávají zemědělskou aktivitu na uznatelných půdách, které jsou k jejich dispozici. Každé z těchto slov, nárok na platbu, zemědělská aktivita, země, provozovatel zemědělské farmy nebo a tak dále. Každý z těchto pojmů byl interpretován tak při provádění těchto pravidel, že okruh příjemců plateb byl velice rozšířen. To znamená, netýká už se pouze aktivních zemědělců, kteří ale měli být hlavním cílem společné zemědělské politiky. To znamená, objevili se tady noví příjemci, kteří eh, původně neexistovali, tedy dříve za režimu přímých pladeb. Tímto noví příjemci uh, mají pouze neexistující zemědělskou aktivitu, anebo představuje tato aktivita pouze zlomek jejich činnosti, ale přesto eh, velice legálně přijímají jednotné platby a pouze proto, eh, že eh, vlastně mají k dispozici půdu, nebo již vlastní půdu. A v naší zprávě, nebo v minulé zprávě Evropského účetního dvora se objevily třeba letiště, nebo sportovní kluby, nebo kluby služby, eh, volného času, dokonce se to týkalo i některých eh, zastupitelství, městských zastupitelstvích, eh, pokud jde tedy o jejich zahradní plochy, takže k tomu se nebudu vůbec vyjadřovat, ale existuje ještě jedna kategorie nových příjemců a tady jsou investoři, kteří se vůbec nezajímají o zemědělskou aktivitu, ale snaží se využít garantované příjmy, které nabízí režim jednotné platby intervence, intervence těchto investorů byla, nebo tito investoři tady mohli do, to, do hry vstoupit proto, protože legislativa tady vytržela určitý trh nároků na režim jednotné platby, eh, kde je to vlastně spojeno s půdou, ze které vychází tyto platby. Já bych tady uvedl jeden příklad, eh, který je velice významný, ale není ojedinělý a myslím si, že dobře ilustruje, jak ta situace vypadá. Pokud jde eh, o tento příklad, tak eh, ten je také v té zprávě, kterou jste dostali. Příjemce například v roce 2008 dostal asi 200 eh, eh, tisíc, eh, za 200 tisíc euro nároky na platby. Koupil pouze tyto nároky, nekoupil ani půdu, pouze tyto nároky a tato částka mu garantuje příjem 1 milion euro na pět let, to znamená až do vypršení současného období SZP, to znamená do konce roku 2013. A aby zaktivoval tyto nároky, aby opravdu je mohl využít, tak by tento investor měl vlastnit půdu nebo mít k dispozici půdu a aby měl nějakou půdu, tak si pronajal asi za 8 tisíc euro eh, ročně za hektar 45 eh, hektarů pastvi, pastvin. Eh, je to 8 tisíc, za těchto 8 tisíc si pronajal 45 hektarů pastvin špatné kvality, které se nachází asi 400 kilometrů od jeho sídla někde v nějaké horské oblasti a aby udržoval tuto půdu, eh, kterou si pronajal v dobrém zemědělském stavu, tak se dohodl eh, s místním zemědělstvem, eh, který pase svá zvířata právě na těchto pastvinách. Výsledek je, že když mm, investoval 200 tisíc euro, tak získáte příjem 1 milion eur, což je opravdu velmi dobrá návratnost investice, pětinásobná je mnoho eh, finančních investorů, kteří by se dnes přáli mít eh, takto vysokou eh, návratnost. To by, myslím, k tomuto příkladu stačilo. Další úroveň to je oblast aplikace pravidel členskými státy. Národní orgány tedy mají Eh, velkou, eh, velký manevrovací eh, prostor, pokud jde o rozhodování o aplikaci režimu jednotných planet nebo těch pravidel Evropské unie. A to není vždy něco, co by podporovalo zemědělskou produktivitu. Velice se to liší mezi jednotlivými členskými státy a ne vždy to opravdu podporuje rozvoj produktivity. V několika členských státech, například naprosto bezvýznamné půdy, eh, které nepatřily nebo nebyly vhodné pro zemědělství, nebo například eh, plochy pokryté les, lesy, nebo které jsou někdy používány jako pastviny. A jsou to plochy, které jsou sice uznatelné, i když vlastně v jiných členských státech se jako eh, způsobile neuznávají. A autor tady předložil několik fotografií, které lépe než mnoho slov ukazují, jak eh, byl tento pojem eh, uznatelné plochy nebo půdy eh, rozšířen na něco, co je naprosto nepřijatelného. Hm. A další příklad, který se týká národních orgánů. Aby získali režim rovné platby, tak zemědělci nemusí mít pouze eh, uznatelné plochy, ale je potřeba, aby tato plocha byla udržována v dobrých environmentálních nebo zemědělských podmínkách. V angličtině se tomu říká GAEK, eh, dobré eh, zemědělské a environmentální podmínky. Definice těchto podmínek závisí na členských státech a velmi často národní požadavky v této věci jsou téměř nulové. Tak to bylo například v určitých parcelách v přírodních rezervách, kde majitelé těchto eh, parcel mohli eh, být příjemcem těchto pladeb, aniž by tam podnikali vůbec eh, nějakou aktivitu, zatímco za toho dřívějšího režimu by nedostávali vůbec nic, tedy mm, pokud by platil režim přímých podpor. To je první závěr účetního dvora. To znamená, že dochází k neoprávněnému rozšíření okruhu příjemců z režimu jednotné platby. Druhá, druhé, druhý závěr. Režim jednotné platby, tak jak je koncipovan v tuto chvíli, je určitým rozporem, nebo je tady rozpor, protože na jedné straně je cílem podpořit příjmy jednotlivých zemědělců, ale na druhé straně je tato podpora rozdělována mezi zemědělci, aniž by se zohledňovala specifická situace jednotlivých eh, zemědělců. Dva příklady, jak je toto rozděleno, jsou následující. Jednak podpora je spojena s využívanou půdou, to znamená, že podpora, stejně jako za dřívějšího režimu, se většinou rozdává malému počtu eh, velkých příjemců. Podrobnosti naleznete ve zprávě, ale uvedu čtyři čísla, která vám to ilustrují. V roce 2009 žádná celá 4 příjemců získali 13 celkové hodnoty pladeb. To znamená asi 500 eh, tisíc euro na jednoho příjemce, 100 tisíc euro na jednoho příjemce a 4% e, potom dostali 25% e, celkové hodnoty, to znamená méně než 10 tisíc na jednoho příjemce. Takže je tady problém rozdělení všech těch podpor. Dále ta pomoc udělovaná z titulu režimu jednotné platby, tak ta nereflektuje ani náklady za obhospodařování půdy, aby to bylo podle těch dobrých zemědělských a environmentálních podmínek. Samozřejmě eh, to eh, je něco hm, hm, jiného, když to někdo má tak udržovat v BOS ve Francii, v našem regionu jednom, anebo v nějaké vzdálené oblasti, která je horská, kde jsou špatné klimatické podmínky a tak dále. Uh, Pomoc tedy nereflektuje náklady eh, na to, aby se udržovala ta půda v dobrých eh, podmínkách, v dobrém stavu, ale i eh, to nebere do úvahy i ty služby, které poskytuje ten zemědělec ve prospěch té místní společnosti, protože vlastně udržuje tu krajinu a v takovém stavu, že obyvatelstvo neodchází. Třetí a poslední bod. Režim jednotné platby otevírá velkou kategorii, celou škálu různých alternativ, které mají členské státy při aplikaci. Asi 20 eh, modelů, možných modelů pro aplikaci jsme spočítali. A já, eh, buďte klidní, já vám tady nebudu prezentovat všech těch 20 modelů, ale zaměřím se na ten jeden hlavní model. A to je ten historický model. Historický model Eh, přijalo 11 členských států ze 17. A v tomto historickém modelu mm, to, eh, ta výše eh, těch práv, které může čerpat, to je určeno úrovní přímých plateb, které dostal eh, ten zemědělec v referenčním období 2021-2022. 2002, tedy za ty tři referenční roky. Je to průměr z těch třech let, který určuje eh, to, na co má nárok dostat za hektar ten daný zemědělec. A samozřejmě v průběhu doby ta částka jednotné platby se více více odchyluje od těch reálných eh, podmínek eh, hospodaření. Například noví zemědělci, především mladí zemědělci, kteří například nepodnikali před deseti lety, tedy během toho referenčního období, tak ti dnes, pokud chtějí se etablovat jako zemědělci, tak si musí koupit na trhu ta práva na čerpání pomoci, což znamená velkou překážku pro vstup do dané profese, i když bychom chtěli přece eh, tuto eh, profesi omladit. Já nebudu se vracet k těm doporučením účetního dvora, protože samozřejmě naše doporučení přímo vyplývají z těchto poznámek a připomínek a e, váš e, zpravodaj o, o nich detailně hovořil, nebudu to opakovat. Samozřejmě tato doporučení předkládá účetní dvůr v naději, že eh, budou vzaty do úvahy při reformě eh, společné zemědělské politiky po 2013. Pane předsedo, Závěrem musím poděkovat eh, panu Gerbrandimu, vašemu zpravodaji, za zájem o činnost účetního dvora. Také i děkuji za vstřícnost a spolupráci eh, a ducha spolupráce, eh, mm, který panoval v našem jednání. Děkuji, říká pan předseda, a nyní bych chtěl slyšet komisi, aby se vyjádřila. Za prvé komise, nejprve komise pan Borghardt, pan ředitel. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo, nejprve chci vám poblahopřát do eh, vašeho, k vašemu jmenování a přeji vám hodně úspěchu v nové funkci. Pane mm, před, Pan předsedo, pane předsedo, dámy a pánové, i já chci poděkovat účetnímu dvoru i vašemu zpravodaji, panu Gerbrandimu, za poznámky, připomínky a doporučení. To všechno je pro nás velice cené, abychom splnili společný cíl a to, abychom zlepšili režim jednotné platby, abychom eh, lépe zareagovali na problémy, které, se kterým se potýká eh, naše zemědělství v Evropě. A doporučení účetního dvora určitě sehrála důležitou roli právě při přípravě reformy, kterou teď projednáváme a komise eh, přijme a také zveřejní i své legislativní eh, návrhy, které se týkají reformy eh, zemědělské politiky na léta 2014 až 2020. Nechci nyní eh, vám sdělovat všechny detaily těch legislativních návrhů, ale dovolte, abych poukázal na některé problémy, které zmínil jak pan Gertrandy, tak pan Kretin. A zde musím zdůraznit, že samozřejmě komise je si vědoma problémů, které jsme slyšeli a my jsme doufali, že jsme učinili správný krok, abychom je řešili. Začnu první věcí. Důležité téma, a to jsou definice, říká pan Kebrandy. A zde my máme definici aktivního zemědělce, mm, potom e, tedy ta půda, mm, která mu zakládá ten nárok, potom zemědělská činnost. A pan Kreten právě e, zmínil některé extrémní případy, buďme upřímní, to není norma, e, to není něco, co existuje každý den. Ale nicméně musíme tyto případy řešit a i mm, nějakým způsobem eh, eh, vyřešit eh, ty problémy. A my proto jsme přijali ty definice, které determinují, kdo má přístup k tomu režimu a my předložíme nové definice, které budou konkrétnější, specifičtější. Také, jak jste správně řekl, pan Gebrandy, my trváme na eh, princip eh, decouplingu oddělených plateb. Bylo by snažší říci, ano, vrátíme se mm, ke starým časům a opět spojíme, propojíme naše platby s zemědělskou produkcí. Tedy přejdeme ke kaplingu. To asi bude nejlepší způsob, jak zareagovat na ty problémy, o kterých mluví účetní dvůr, eh, tedy jak zvýšit produktivitu ale my jsme se ponaučili z minula, že to není ta správná cesta. A tudíž eh, komise eh, ve svém návrhu se eh, zavázala, že bude trvat na decouplingu, na odpojených platbách a že se pokusí ponechat ten přístup decouplingu a zároveň se bude snažit lépe specifikovat eh, eh, ty podmínky, které zakládají přístup, právo přístupu k systému. A pokud je o ty různé modely, o kterých jsme slyšeli, tak zde jasně říkám, komise eh, bude se snažit o oboje, co jste zmínili a myslíme si, že je třeba teď mít jeden jednotný model v Evropě, který nebude vycházet z historických eh, referencí, ale který se bude eh, blížit eh, tomu stávajícímu regionálnímu modelu, jak mu říkáme. Otázka redistribuce, redistribuce mezi farmáře, zemědělce, pan Kretin zmínil ty podíly jak to je. Ale zde komise předloží velice eh, tvrdá pravidla pro capping, pro stanovení stropů. A eh, to znamená, bude to jak progresivní limit a potom eh, všechny platby mm, se dostanou až na nějaký strop a pak už ne více. Tam bude stanovena maximální platba a mm, pod tím ty hodnoty budou progresivní výplaty. Eh, na, na principu progrese. Takže to bude eh, zásadní, abychom eh, mm, takto lépe opodstatnili ty podpory. Potom lepší zacílení přímých plateb. Zde jsme slyšeli, že to není tak úplně jasné, za co vlastně vyplácíme přímé platby. Ehm, zavedeme nový aspekt a to je, že to musí být ekologická produkce. 30 o tom se již hovoří v tom našem materiálu o mnoholetém rámci finančním. 30 přímých plateb půjde přímo e, do ekologických opatření. A co je důležité i pro vás, pane Gebrandy, tato opatření Eh, jasně budou definována na evropské úrovni. Takže eh, tedy právo úvahy, eh, manevrovací prostor členských států bude téměř nulový ve srovnání s tím velkým tedy prostorem pro úvahy, pro správní úvahu členských států, když posuzovali ty ekologické podmínky. Další, co jsme zavedli, je, jsou platby pro mladé zemědělce, jak zmínil pan Kretan. A to je navíc k těm normálním přímým platbám a k těm podporám, které mohou mladí eh, farmáři čerpat z druhého pilíře, tedy rozvoje venkova. To jsou dva příklady toho, jak eh, chceme jasně deklarovat, že je třeba lépe eh, zacílit ty finanční prostředky, které vynakládáme než teď. Další téma, velice důležité pro pana Gebrandyho, i, a on má pravdu v tom, je, že musíme věnovat více peněz na výzkum a inovace. A opět, když se e, podívám na ten materiál komise, e, tak o mnohaletém finančním rámci, tak tam uvidíte, že ty finanční prostředky, které jsou vyhrazeny v kapitole e, zemědělského výzkumu a inovací, tak ty prostředky dramaticky narostly. A teď je na nás, abychom našli způsob, jak ty peníze čerpat na ty správné projekty. Souhlasím s účetním dvorem i s panem Kebrandem, že ano, je zde prostor eh, na to, aby zemědělci eh, prováděli více inovací než do posud. A ještě závěrem poslední bod který byl tak důležitý pro vašeho zpravodaje, a to je flexibilita členských států. Zde je třeba odlišit dvě věci. Určitá flexibilita členských států je nutná, poněvadž nelze eh, mít eh, jedno pravidlo pro všechny protože máme tolik různých struktur, mm, způsobu hospodaření, tolik různých eh, lišících se podmínek hospodaření na půdě. A proto je třeba nechat určitý manévrovací prostor členským státům. Ale co lze zlepšit, je eh, jak tedy eh, omezit, vymezit, definovat ten manévrovací prostor, který členský státy, členské státy budou mít. A zde velice upřímně vítám doporučení zpravodaje pana Gebrandyho, který říká, že velice často eh, eh, při že to zjistíme až při praktické aplikaci pravidel, až tam zjistíme, kde jsou nedostatky. A my chceme, aby náš legislativní návrh eh, řešil právě to vakuum a ten, tam, kde si myslíme, že je mm, to problematické a budeme eh, chtít tedy převést pravomoce na komisi, aby komise mohla reagovat a rychle to řešit. Jak jsem řekl, pravidla jsou komplikovaná, eh, členská, eh, členské státy, jak řekl účetní dvůr, členské státy někdy mají vlastní způsoby výkladu pravidel a opatření a zde komise musí mít efektivnější nástroj, než jenom zahajovat řízení eh, pro porušení smluvních povinností. To trvá tři a půl roku nejméně a musíme mít tedy rychlejší způsoby, jak řešit nedostatky. Ve středu tohoto týdne komise předloží legislativní návrhy a pokud si je přečtete pečlivě, tak zjistíte, že skutečně hodně z toho, co doporučil účetní dvůr a eh, co i figuruje v doporučeních vašeho zpravodaje, že hodně z toho budeme řešit. A potom je to na nás, abychom diskutovali o tom, zdali jdeme dostatečně daleko, anebo zdali, a to se ukáže eh, v diskuzi mezi komisí radou parlamentu, parlamentem, tak tam se ukáže ještě, co lze zlepšit. Děkuji. Děkuji. A nyní mají slovo poslance, nejdříve paní Gressle. Já chci, chci poděkovat účetnímu dvoru a za zprávu. A já eh, sama ještě si kladu otázku, co udělat tedy s, eh, s tím účetnictvím a teď německy. Mnohokrát děkuji za tuto zprávu. Nicméně, pokud je o rozsah, mám otázku. A zpráva se týká třetiny a plateb z evropského rozpočtu. Jde asi o 30 miliard eur. Proč, proč tato zpráva přichází tak pozdě? A přišla v podstatě o pět let později, než bychom ji potřebovali. A potřebovali jsme o těchto věcech vědět dříve, abychom mohli zasáhnout. A tato zpráva v tuto chvíli má jeden problém a to, že nemůžeme zasáhnout. A můžeme doufat, že časy budou lepší, A někteří oznámili, že časy budou lepší, nicméně já mám eh, špatnou zkušenost eh, s kontrolou rozpočtu a doufejme, že tedy budoucnost bude lepší. Eh, víme, že zde existují velká slabá místa. My jsme se snažili bojovat proti špatnému využívání, bojovat proti těm golfovým klubům a proti eh, špatné alokaci prostředků. Nicméně první otázka je, proč tato zpráva přichází tak pozdě. Eh, mysleli jste, že nebudeme mít sílu změnit pravidla, pokud bychom to věděli dříve? A druhá otázka, jak to hodnotíte? Ehm, režim jednotné platby spočívá v tom, nebo spočívalo v tom, že jsme chtěli mít konkurenceschopnou, schopné zemědělství v EU. E, nicméně současné zemědělství není konkurenceschopné. Já jsem z oblasti, která je velice zemědělská, vím, o čem mluvím. E, v červenci jsme byli v Maďarsku a viděli jsme, že průměrná velikost ehm, farmy v Maďarsku je 2,5 hektaru. A vláda nám vysvětlila, že by to tak mělo zůstat. Takže eh, jak by v budoucnu mělo vypadat konkurenceschopného eh, zemědělství? Eh, vy říkáte, že třetina zemědělců je starší než 55 let. Určitě by bylo smysluplné, aby část toho režimu jednotné platby těch prostředků byla využena, využita a pro to, aby eh, jsme měli určitý program pro ty eh, starší, tak aby mladí měli více možností vstoupit do tohoto oboru. A já bych se chtěla zeptat komise na oddělení plateb. Oddělení plateb automaticky neznamená, že eh, existuje jenom historický model, nebo že ten správný potom je jenom historický model. Doufáte v to, že podpora aktivních zemědělství a půjde ruku v ruce s tím, že 30 prostředků půjde na ekologičtější zemědělství. Myslíte, že je to realizovatelné? Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další, někdo další se nehlásí z poslanců, takže konečné schrnutí je na zpravodaji, pokud to chce schrnout. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Předseda se ještě omlouvá, pan Ody se hlásí o slovo. Stručně bych chtěl poděkovat zde členovi účetního dvora. za ne asi celou zprávu, ale za ty přístupy. E, my jsme to e, tak neplánovali, ale Eh, cíle eh, reformy 2003 právě bylo zachovat společnou zemědělskou politiku, ale zároveň, aby byla i v souladu s VTO. Eh, VTO požadovali nebo ptali se, zdali náhodou zde neexistuje přímá podpora produkci. A mm, teď, když jsme zahájili poslední část jednání na základě návrhu komise, tak ta zpráva, když přišla pozdě, tak Eh, přichází docela ve správný okamžik. Eh, zde teď, eh, ano, zde existují určitá očekávání, jak znova propojit ty platby, možná ne s obratem, ale s příjmy ze zemědělské činnosti. Když máte krize, které ovlivní ty příjmy zemědělců, jako třeba v posledních letech v určitých sektorech, ne ve všech sektorech jako obiloviny, ale třeba především v chovu, eh, živočišné eh, výrobě, tak by bylo dobré to eh, propojit s příjmem zemědělce a ne s obratem. A děkuji, děkuji, že jste poukázal na to, kde je problém. Would the court or the commission comment? A chce k tomu něco říci eh, dvůr nebo komise? Zdá se, že nikoli. Hm? Maybe the court would like to respond first. Oh. Možná účetní dvůr by chtěl reagovat? Dobrá, dobrá, účetní dvůr tady. Ano, pane předsedo, jenom stručná připomínka týkající se a té otázky, proč tak pozdě. Bohužel to je typické pro všechny eh, zprávy, zvláštní zprávy dvora, že přicházejí až poté, co se daná věc stane. S tím já nic nenadělám. Důvod je eh, to, že eh, potřebujete mít nějaký předmět auditu, než provedete audit a vypracujete zprávu. A ta nová politika byla definována v roce 2003, ale v platnost stoupila až v roce 2005. A to, co vám předkládám, je výsledek eh, celé řady auditů mezi lety 2006 až 2010 v 17 členských státech. Takže takováto zpráva samozřejmě chvíli trvá. Ale abych to trochu zmínil, chtěl bych říci, že některé informace už byly publikovány jednotlivě ve výročních zprávách účetního dvora v uplynulých letech. Eh, tentokrát se nám ale podařilo to všechno prezentovat eh, v rámci jedné perspektivy. A zahrnout do toho ty, ta jednotlivá zjištění, na která jsme přišli. Je to tedy poněkud spožděné. Nicméně, naštěstí, Není příliš pozdě na to, aby naše připomínky eh, zohlednila komise. A mnohokrát děkuji zástupci komise za to, co k tomuto tématu řekl. Děkuji. Můžete si být jistý, eh, že je nám jasné, že nejdříve musíte znát skutečnosti, než k tomu můžete něco napsat. A děkuji, pane Kerbrandy, chcete něco říci na závěr? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím, že budou další zajímavá témata pro účetní dvůr na základě návrhů, které budou zveřejněny ve středu. A nechci opakovat nic z toho, co zde již zaznělo. Samozřejmě by bylo e, zajímavé začít diskutovat o zemědělské politice jako takové, ale to není náš úkol. Toto je výbor, který se zabývá důvody pro některé jevy. A pro mě eh, zemědělská politika je spíše emotivní oblastí politiky, než oblastí, kde by se uplatňoval příliš rozum a proto je to trochu obtížná politika. A... Ehm. Ale paní, paní Gressle zmínila těch 2,5 hektarů průměrné velikosti eh, v Maďarsku. Eh, to je specifická věc, s tím toho příliš nenaděláme. Já jsem slyšel celou řadu radikálních návrhů, jak změnit zemědělskou politiku. Možná se můžeme sednout s paní eh, Gresle a hovořit o tom, protože bych byl velice rád, aby její politická skupina se mnou souhlasila. Nicméně mám určitý otazník nad otázkou problémů, které máme s VTO. Uvědomuji si, že se nacházíme v jakési situaci jako v hlavě 22. Chceme, aby eh, peníze byly cílené, aby se dostávaly tam, kam se dostávat mají. Eh, nechceme, aby peníze byly napojeny na produkci eh, ani na historické údaje. Naštěstí od toho se odvracíme, ale musíme to ještě také prodat eh, u VTO. Domnívám se, že musíme zajistit, aby podpora, aby dotace se skutečně dostávaly tam, kam eh, mají, a ne tam, kde je chtějí mít členské státy. Obávám se, že eh, až prosadíme změny za několik let, eh, budeme mít další zprávu o tom, že peníze končí tam, kde by končit neměly. Ale na závěr bych chtěl říci, že možná návrh ex ante by mohl být eh, zajímavý. Takže návrhy komise by měly být předloženy ve středu, říká předseda, a myslím, že by bylo dobré až bude reagovat výbor Agri na návrh komise, a bylo by dobré, abychom přidali naše stanovisko výboru Agri a abychom jim dali eh, potřebné rady, protože tak bychom zde měli ten element ex ante. Takže tímto končíme tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k bodu 5 zvláštní zpráva EUD byly projekty v oblasti cestovního ruchu spolufinancované ERDF účinné? Nejdříve předávám slovo zpravodaji panu Voganovi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat EUD za jejich zprávu. Já budu velice stručný, pokud jde o můj dokument. Doufám, že kolegové už četli tento dokument. Kolegové vidí z těch úvodních eh, připomínek, že cestovní ruch je velice důležitým odvětvím. Zaměstnává se zde 10 milionů lidí v EU. A kolegové také vědí, že 4,6 milionů eur z ERDF se eh, dostalo eh, do tohoto odvětví v letech 2000 až 2006. Kvůli tomuto financování si myslím, že je velice důležité, abychom, že, že máme k tomuto tématu zprávu EUD. Kolegové také si mohli přečíst něco o rozsahu a e, cílích a také o zjištění účetního dvora. A ta zjištění jsou celkem dobrá. 73% projektů přispělo ke zvýšení e, cestovního ruchu, 58% e, projektů vytvořilo pracovní místa, a 95 pracovních míst vytvořených se zdá být trvale udržitelných. Nicméně existují zde i některé obavy a to, že v celé řadě případů bylo zjištěno, že financování nebylo podmíněno tím, že se vytvářejí nová pracovní místa, to znamená, že cíle nebyly stanoveny na začátku projektu, dále monitorování a hodnocení eh, někdy neprobíhalo, i když na začátku cíle byly stanoveny a 42 příjemců mělo eh, dojem, že eh, přijímání eh, prostředků z ARDF e zvýšilo administrativní zátěž. Dále je zde nějaká kritika komise, která se týká sdíleného řízení. Komise i nadále se bude snažovat, snažit o zjednodušení a monitorování projektů, které by v budoucnu mělo být posíleno. Pokud jde o má doporučení na konci zprávy, já jsem velice rád, že celá řada projektů má pozitivní výsledky, pokud jde o vytváření pracovních míst. Zároveň souhlasím s tím, že cíle, stanovování cílu je důležité a že vytváření pracovních míst je naprosto zásadní. Eh, v dalším doporučení nicméně zdůrazňuji, že ehm, eh, stanovení dalších cílů může vést eh, ke zvýšení počtu pasovních míst, ale také může vést například k tomu, že více lidí bude jezdit do dané oblasti a může se také zlepšit standard ubytování. Um, v jednotlivých regionech. Je zde také doporučení týkající se hodnocení um, podpory prostřednictvím ERDF. Uh, tato podpora by měla být cílenější než v minulosti. Uh, zároveň podporuji to, že je třeba více zjednodušovat kdykoliv zde ve výboru KONT hovoříme o ERDF, poukazujeme na to, že zjednodušování je nesmírně důležité pro příjemce a doufejme, že e, zde bude dosaženo pokroku, především pokud je o strukturální fondy pro, po roce 2013. Takže to je stručně k mé zprávě. Mnohokrát děkuji e, EUD, ehm, e především panu Ispira, který eh, měl na starost tuto zprávu a děkuji také panu eh, Vidanovi. Takže to je vše z mé strany. Mnohokrát děkuji. Nyní bych chtěl dát slovo panu Ispirovi z EUD. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za to, že mi dáte, dáváte tuto příležitost eh, diskutovat s vámi o této věci k dokumentu, eh, který eh, se eh, týká zprávy 6 našeho soudního dvora k tomu, zda byly projekty v oblasti cestovního druhu spolufinancované z, ERD, z EFRR účelné. Tato eh, zvláštní zpráva číslo 6 je první zprávou EUD, eh, e eh, která se plně věnuje financování cestovního ruchu ze strukturálních fondů. Týkalo se to hmotných investic, které představují velkou část výdajů v roce 2000 až 2006. Je to více než 4,6 miliard euro, neboli 3,5 z fondu ERDF eh, e z tohoto programového období. Eh, Zkoumali jsme efektivitu eh, více než 200 eh, eh, projektů cestovního ruchu, které byly zvoleny z projektů, které existovaly v členských státech. Jsme dospěli k závěru, že tyto projekty dosahují svých cílů, mají udržitelné výsledky a to také díky podpoře Evropské unie. Členské státy jsou klíčovými hráči v provádění projektů v oblasti cestovního ruchu, ruchu také pokud je o režim síleného řízení. E, uplatňuje se e, princip subsidiarity a regionální orgány tady měly možnost vybrat řízení, monitoring e, a další kroky, pokud jde o provádění projektů. My jsme sledovali to, jakým způsobem tady byly různé subjekty cestovního ruchu podporovány a zjistili jsme, že je tady opravdu celá řada pestrých projektů, které byly financovány v různých oblastech, například pokud jde o kulturní památky, eh, různé námořní oblasti a tak dále. Eh, byly tady také různé kongresová centra, prázdninová centra a ta, ten seznam by mohl ještě pokračovat. Eh, tato variet, variabilnost vyplývá ze zvláštních potřeb těch oblastí, kde byly ty projekty implementa, implementovány. Naším závěrem je, že všechny projekty dospěly k pozitivním výsledkům do určité míry a v podstatě můžeme říci, že byly obecně efektivní. Ovšem, našli jsme tady i některé slabé stránky a máme doporučení eh, pro eh, řídící orgány, tak aby se eh, lépe dosahovalo cílů. A Samozřejmě je potřeba, aby tyto projekty přispívaly k ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst. Jsou, eh, účetní dvůr tady eh, doporučil, že komise by měla eh, podpořit dobré postup, ověřené postupy a zvážit možnost lépe zacílit své podpory v oblasti cestovního ruchu. Jsem velice potěšen, že dokument pana Vogana podporuje hlavní doporučení našeho dvora a vlastně ještě tedy eh, doporučuje dál. Dále jsem potěšen, že Evropský parlament nedávno přijal své usnesení eh, o Evropě jakožto eh, hlavní destinaci pro cestovní ruch. Je to jedna z otázek, o které jsme diskutovali i my v EUD, když jsme eh, hovořili o schválení eh, tohoto auditu a to vše samozřejmě v širším kontextu usnesení Evropského parlamentu. Cestovní ruch eh, jde samozřejmě napříč nejrůznějšími odvětvími nebo ovlivňuje mnoha odvětví a platí to i obráceně. A proto některá pracovní místa, která vzniknou v oblasti cestovního druhu, eh, jsou eh, ohrožená. Nejdůležitějším faktem je, že naše zpráva a usnesení, který mají naše zpráva a usnesení společné, je uznání, že cestovní ruch by měl i nadále hrát důležitou roli v, cest, v politice soudržnosti a že musíme vyvíjet větší úsilí, abychom uh, zvýšili podporu Evropské unie pro toto odvětví. Děkuji a slovo, slovo dávám komisi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji eh, panu eh, zpravodaji za jeho zprávu a děkujeme také účetnímu dvoru. Uvítali jsme všechna doporučení a veškerou práci a také vítáme zjištění účetního dvora který podporuje, nebo který se domnívá, že podpora pro cestovní ruch je obecně efektivní. Vítáme doporučení EUD, že máme dále eh, vylepšit stanovování cílů a indikátory pro projekty cestovního druhu a myslíme si, že to je něco, eh, co eh, platí obecně pro politiku soudržnosti a jak je také patrné v legislativních návrzích Chceme to zohlednit, zaměřujeme se na výsledky do budoucna a myslíme si, že eh, to by samozřejmě se mělo odrazit až na úrovni jednotlivých projektů. Tak, jak tady zmínil pan zpravodaj, ty, samozřejmě jsou to e, řídící orgány, e, které musí e, vybrat projekty, které budou podpořeny, ale výsledky, které jsou identifikovány, pokud jde o ty programy, tak by měly být také zahnuty do kritérií výběru. Tady jsou to věci, velice souhlasíme. Myslíme si, že je důležité aby eh, tady byly eh, jasněji stanoveny eh, cíle do budoucna a propojeny s dalšími oblastmi. Efektivitu samozřejmě můžeme hodnocit i bez jasných sílů, ale je to jasnější nebo lehčí, když byly cíle předtím jasně stanoveny. Pokud jde o podporu odvětví cestovního ruchu, musíme říci, že ERDF nemá sám o sobě směřovat finanční prostředky eh, do cestovního ruchu, spíše se zaměřujeme na rozvoj regionu, někdy to zahrnuje i cestovní eh, ruch a eh, Samozřejmě to vše závisí na cílech, jaké tyto regiony chtějí splnit. Takže tady samozřejmě budeme i nadále více vylepšovat hodnocení a podporujeme také členské státy, aby více hodnotili výsledky jednotlivých eh, kroků. A chtěli bychom vědět, jakým způsobem podpora ERDF pro cestovní ruch v jednotlivých regionech je skloubená s jinými investicemi a eh, zda eh, to maximálně valorizuje podporu z ERDF. Samozřejmě si uvědomujeme, že je také potřeba i nadále ty věci zjednodušovat. Eh, také pokud jde o přístup k podporám z ERDF a eh, do budoucna je velice důležité zjednodušování postupů pro příjemce. Doufám, že se nám podaří to splnit. Zatím eh, tady příliš eh, nemáme eh, dobrý vztah dobrou spolupráci s řídícími orgány, ale, nebo nejsme zaměřeni na řídící orgány, ale myslíme si, že zjednodušení potřebují především ti, kterým jsou podpory určeny, tedy ti koneční příjemci, než řídící orgány. Takže velice děkuji panu zpravodaji a děkuji také účetnímu dvoru za doporučení. Děkuji. A hlasí se paní Gresle. Máte slovo. No, ta zpráva je velice zajímavá a e, samozřejmě je pro nás, pro všechny podpora cestovního ruchu velice důležitá, protože každý e, starosta má asi 100 různých projektů, které by chtěl financovat a když se podíváme na statistiky, e, tak e, tady ten efekt e, je obrovský. Otázka je, co vlastně chceme. Já tady také nevidím úplně jasně přidanou evropskou eh, hodnotu, i když je samozřejmě pěkné, když eh, jako Evropan člověk cestuje eh, v různých oblastech a vidí tam pěkné věci. Například ve Slovinsku, tam jsem viděla, že je tam pět luxusních hotelů a byl tam podpořen ještě další pátý luxusní hotel. A mě by zajímalo, jak to vidí komise, Máte k tomu také trochu kritický přístup, kde se zamyslíte nad tím, co se vlastně s našimi penězmi děje jestli by nešlo využít tyto prostředky efektivněji, protože každý z nás ví, jak to je, že lidé přichází a mají spoustu nejrůznějších požadavků nebo přání a my všichni jsme rádi, že některé projekty uh, fungují a jak se zdá, tak podle té zprávy to dobře funguje. Mě by zajímalo, jestli jsou tady také e, kritické poznatky komise nebo kritický přístup, kde by se říkalo, musíme to nějakým způsobem změnit. Euh, já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za zjištění a všechny ty zprávy, já nevím, zdali je mají všichni poslanci, ale jsou velice užitečné v rámci vyjednávání o budoucích finančních výhledech. Vidíme zde, že mm, mm, strukturální eh, fondy jsou teď tak různě upravovány a rozdělovány, takže já myslím, že možná by měly být poevropštěny tyto fondy, tak abychom měli tu evropskou politiku cestovního roku v, sou, v souladu se naším usnesením. My jsme první turistickou destinací na světě, to je přece velké štěstí a proto možná bychom měli to se snažit nějak skonsolidovat a ne mít nějaké roztříštěné mikroinvestice jedna čtvrtina těch mm, subjektů mají eh, pocit, že eh, stejně by ten projekt se jim podařil i bez pomoci, takže to není negace úplně, ale tady bychom si měli položit otázku, do jaké míry naše prostředky eh, působí efektivně směrem k jednotné e, politice. A pokud jde o tu společnou přidanou hodnotu evropskou, tak e, ano, je třeba to zjednodušit. Děkuji e, zpravodaj a také i chci e, e, poděkovat, chci poblahopřát Walesu za to, jak si vede v rugby. A nyní paní Holmeier. geflogen ist, <laughs> konnte ich jetzt Gott sei Dank auch. Jsem velice ráda, že jsem eh, to ještě stihla eh, k tomuto bodu na pořadu jednání. Musím říci, že projekty v oblasti cestovního ruchu jsou často eh, projekty, které fungují nejlépe ve srovnání se všemi ostatními. Když se podívám na ostatní programy, byla bych ráda, kdyby aspoň v náznaku fungovaly tak dobře jako programy v oblasti cestovního ruchu. Samozřejmě i zde existují problémy s financováním, ale já mám ještě jednu doplňující otázku ne všichni ehm, Zdá se, že ne všichni ehm, organizátoři projektu neodpověděli. Ehm, já bych očekávala, že ve chvíli, kdy dostanou eh, financování od EU, tak budou eh, reagovat na takovéto šetření. Existují proto nějaké důvody, proč neodpověděli? A pokud eh, tyto důvody nestačí, eh, tlačil na ně nějak Evropský účetní dvůr? A dále Evropský účetní dvůr vydal doporučení, eh, pokud jde o takzvaný, řekněme, pákový efekt, nebo doporučení týkající se těch příplatku na projekty. Ovšem já bych se chtěla zeptat, jestli je něco takového vůbec možné, jestli um, je předem možné zjistit, zda um, projekty uh, budou provedeny jenom, když tam bude nebo nebude spolufinancování. Samozřejmě eh, já jsem se podívala na tu zprávu, eh, jsou zde některé kritické body, ale já jsem byla příjemně překvapena, že eh, tyto projekty dobře fungují. A dále jsem se chtěla zeptat, jestli by nakonec nebylo nejrozumnější, a kdyby, když tato věc tak dobře funguje, také členské státy převzaly odpovědnost. Děkuji, pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Ano, Jenom jednu otázku k této dobré zprávě. Strana 6, kde se říká v bodě 2, že jsme využili na toto období 4625 uh, milionů. To je obrovská částka peněz a tam se také říká, že tyto projekty mm, představovaly asi 75 vytváření pracovních míst a na straně 19 se říká, že se vytvořilo 2520 přímých pracovních míst. Takže otázka je, zda ty peníze e, jsou dobře efektivně zacíleny a nepochopil jsem, kolik pracovních míst se vytvořilo s tak obrovskou částkou. Děkuji. E, a mm, říká vám předseda a ještě chce něco zpravodaj dodat v této fázi. Ne, nejprve dám slovo účetnímu dvoru, aby se vyjádřil k tomu, co jsme slyšeli. E, dovolte, abych poděkoval za zprávu Chtěli jsme zde především zdůraznit tu evropskou přidanou hodnotu a e, k tomu vedla naše zjištění a naše doporučení. Mm, naše doporučení například e, zdůrazňují to, že do, komise musí provést hodnocení. To uh, undertake evaluation. A musí provést hodnocení tohoto sektoru, aby eh, vyhodnotil, zdali skutečně ta opatření podporují ekonomický růst a eh, tak dále. Seznam projektů Uh, approach our... by bylo možné kritizovat, ale my jsme auditovali projekty, které byly dokončeny v členských státech a my jsme si vzali tedy vzorek těch projektů. A teď k manažerům, k vedoucím projektů. Zde jsme měli více než 200 projektů v tom vzorku a z těch 200 projektů eh, eh, jsme eh, provedli hodnocení podle eh, eh, dotazníků a 98,5% odpovědělo naše otázky, otázky v dotazníku a my si myslíme, že to je dobrý podklad, eh, dobrý tedy vzorek, ze kterého jsme mohli vyvodit závěry zprávy. pouze čty, čtyři příjemci prostředků neodpověděli na náš dotazník. Ještě bych doplnil, že naše doporučení je třeba doplnit eh, o usnesení parlamentu, protože to usnesení eh, rozšiřuje takový náhled na to, co by bylo možné ještě udělat v Evropské unii, abychom více tedy sladili tuto politiku, náš dokument, pracovní dokument eh, může být dobrým základem pro komisi. Proto, aby komise se zamyslela a připravila si plány pro příští finanční období A aby tedy na, na, na základě, na tomto základě se zamyslela. A k zaměstnanosti teď. Já jsem to pochopil, že údajně hodně peněz bylo vynaloženo v letech 2000-2006 a že pouze 2520 pracovních míst bylo vytvořeno. To není relevantní ukazatel, podle mě. Protože eh, tady nešlo o to vytvářet eh, nejprve především pracovní místa, to nebyl primární cíl. Šlo o to, šlo o to eh, posílit podnikatelského ducha a přijmout nějaká opatření, která by k tomu pomohla. Activities tedy jak na pomoci tomuto typu podnikání. Během auditu, a když jsme odsouhlasovali tuto speciální zprávu, tak náš závěr, závěr určitě dvora, nebyl příliš pozitivní, co se týče zaměstnanosti, co se týče tvorby nových pracovních míst v EU. ve srovnání s tou obrovskou částkou, která na to byla vynaložena. Ale naše zjištění bylo, že nám šlo o důležitější cíle, výsledky. Já vás přeruším, říkám vám předseda, nemáme moc času. Pokud jedně, že byste měl skutečně co velice konkrétního, co byste chtěl sdělit a zareagovat tak na připomínky a otázky členů, tak pokud ano, tak prosím to učiňte rychle a stručně, protože v 6 hodin nás čeká další schůze a již máme takto sklus. A ještě bych chtěl také dát slovo komisi, tak prosím, pokud máte nějaké konkrétní eh, odpovědi, tak ano, ale ne příliš rozleklé. Tak, prosím. I think it's necessary to, to give some uh, additional information if this... Myslím, že je třeba ale poskytnout ještě některé doplňující informace. Myslím si, že by bylo vhodné, abychom poskytli odpovědi na eh, otázky, které zde zazněly, můžeme to učinit písemně. Eh, předseda s tím souhlasí. Komise, já budu velice stručná. Chtěla bych říci, že v komisi jsme měli dojem, že výsledky tohoto auditu byly e, velice pozitivní pro cestovní ruch. Pokud jde o efekt e, těchto projektů a těchto investic, e, některé tyto výsledky jsou lepší, než jsme očekávali. Byli jsme a proto velice rádi za ta zjištění. Nicméně zjistili jsme, že v regionální politice je eh, takový přístup, že eh, zdroje se často eh, rozdělují na příliš malé částky. Já si myslím, že by bylo dobré, aby v budoucnu se, jsme se tady soustředili na výsledky, ale zároveň, aby ty prostředky byly více koncentrované, protože potřebujeme mít určitou, určité kritické množství, abychom mohli dosáhnout výsledků. A je třeba, abychom měli um, prostředky zacílené na eh, určité politické cíle, abychom v budoucnu dosáhli lepších výsledků. Pokud jde o a eh, doložení efektivity využívání prostředků v cestovním ruku. A eh, v současné době se snažíme vypracovávat novou eh, metodologii. Eh, snažíme se eh, srovnávat výsledky projektů, které dostaly podporu a které nedostaly podporu. Je možné to dělat také v oblasti cestovního ruchu, ale samozřejmě je třeba to dělat v daném kontextu na místě, ne na evropské úrovni. To je důvod, proč jsme trochu byli proti doporučení Um, Evropského účetního dvora, že bychom my měli provádět veškerá hodnocení, eh, protože se domníváme, že eh, zde jde o sdílené řízení a proto eh, je třeba, aby členské státy také některá hodnocení prováděly. Pokud jde o Ehm, ty výsledky je třeba mít eh, na paměti to, že zde byl zkoumán pouze vzorek, eh, takže ten počet pracovních míst, eh, který, která byla vytvořena, je jenom z tohoto vzorku. Samozřejmě to také nebere v potaz ehm, to, že je možné, že byly vytvořeny pracovní místa také druhotně, ne přímo v důsledku této pomoci. Děkuji zpravodaji na závěr. Já budu stručný. Paní Holmeier se zeptala na jednu věc a ptala se na to, proč někteří neodpověděli na dotazník. Já jsem si říkal, že možná byli na dovolené a posilovali je cestovní ruch v EU. A paní Gressle a paní Hormajer a pan Ody se zeptali, zeptali také na um, uh, na to, zda evropské prostředky jsou potřeba. Uh, já si myslím, že je potřeba mít na paměti cíle EU 2020 a cílem politiky soudržnosti je posílit hospodářský růst a počet pracovních míst v EU. Myslím si, že e, zde se ukazuje, že e, podpora z EU e, zde přispívá ke tvorbě pracovních míst v tomto sektoru. Myslím si, že v budoucnu, aby strukturální fondy právě i nadále měly podporovat a posilovat cestovní ruch. Já podporuji doporučení Evropského účetního dvora. Chtěl bych ještě na závěr eh, poděkovat Evropskému účetnímu dvoru. Děkuji také kolegům za jejich eh, příspěvky a doufejme, že v budoucnosti budeme eh, moci tuto věc zohlednit také při udělování absolutoria. mnohokrát děkuji. Tímto jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Přesně. Děkuji.